prostředí v našem posledním předvánočním zasedání. Mělo by tu být dost míst pro všechny, ale někteří z vás mohou být poněkud vzdálenější dál fyzicky než obvykle. Myslím, že budu možná potřebovat dalekohled, abych dohlédl až na Kyriakose. Posledně, když jsem tu byl, tak to bylo komisí a s konferencí předsedů. Celá komise byla tady na této straně, takže teď je to trošku jiné. Já vás eh, ovšem vítám na našem posledním zasedání v roce 2011, což byl velmi aktivní a domnívám se, že také úspěšný rok pro výbor a pro polské předsednictví. Protože polské předsednictví významně podporovalo naši práci v oblasti vnitřního trhu. Zejména chci zmínit úspěch fora v Krakově, ale i další iniciativy, které proběhly a které nás provedly naším předsednictvím. A musíme ocenit polské předsednictví za to, že dosáhlo ukončení první fáze eh, aktu o jednotném trhu. A nyní je to také na eh, bod na agendě Eh, agendy pro růst a eh, my bychom chtěli, abyste předali naše eh, přání panu Pavlakovi, který je vicepremiérem, který se účastnil našich zasedání, ale samozřejmě pozdravujete také vaše další kolegy. Tolik stručné slovo úvodem. A nyní myslím, že je na místě, abychom oficiálně schválili pořad jednání na dnešní odpoledne. A jen mi dovolte říci, že dnešní zasedání je vysíláno na internetu přes web streaming, takže vítám také všechny, kdo nás poslouchají online, místo aby nakupovali. Budeme mít prezentaci polského předsednictví následovanou otázkami a odpověděmi, pak předám slovo Bernadette Verňu, naší místopředsedkyni. A pak kohla je na uh, slyšení na výboru uh, pro průmysl, kde nás zastupuje. Já jsem ji požádal, aby se k nám potom rovněž připojila paní Verňo, se bude zabývat některými otázkami pro řešení spotřebitelských sporů. A dále stanovisko paní Ivanové. A pak se rychle vrátíme s paní Korholou a budeme se zabývat eh, roamingem ve veřejných sítích. Pan Kožušník si přál stručně se vyjádřit eh, k rozpočtu a v neposlední řadě jste pak všichni pozváni na drink v 6.30. A to nejenom, abychom slavili úspěšný rok a Vánoce, ale také proto, že je to poslední zasedání, kde bude s námi pan Dan v pozici, kterou zastával od vytvoření výboru v roku 2004. On teď přechází na nový post v rámci Eh, nové jednotky parlamentu pro hodnocení dopadů. A takže různí jeho přátelé, Simka a všichni další eh, naši podporovatelé se k nám budou moci připojit eh, v půl sedmé na přípitek. A to bylo, to bylo poněkud struč, dlou, delší úvod než obvykle, ale teď mezi námi vítám pana Tomkýla a, paň, a, a jeho kolegyně, myslím, že už jste tady byl dříve. Paní Henčeská, myslím, že jste s námi už jste spolupracovala. A a, ehm, pana, a, e, paní e, Tomkilová, paní Henčleská, takže prosím, dávám vám slovo. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. dámy a pánové, vážení kolegové, je mi ctí a potěšením jménem polské vlády se s vámi podělit o našich dojmech o nejúspěšnějších, největších úspěších polského předsednictví v oblasti společného trhu. Doufám, že veškeré úsilí, které jsme vynaložili v uplynulých šesti měsících pro posílení konzistentnosti a soudržnosti jednotného trhu, přinesou hmatatelné výsledky pro evropské společnosti i občany. Nám je myšlenka jednotného trhu velmi blízká a proto polské předsednictví schválilo velmi ambiciózní program v oblastech priorit, jako je třeba evropská integrace jako hnací síla ekonomického růstu. Jednotný trh byl tedy vždy v našem ohnisku zájmu. Fungovali jsme za obtížných podmínek. V červenci letošního roku náš eh, vicepremiér pan Pavlak představil naši cestovní mapu polského předsednictví, ale tehdy v červenci nikdo nečekal, že eurozóna se eh, bude posléze nacházet v takovém stavu chaosu. trhy velice bedlivě sledovaly dění během všech schůzí rady a polské předsednictví se muselo především zaměřovat na posilování evropské integrace tím, že se bude maximálně dopracovávat a dokončovat vnitřní trh. My jsme přesvědčeni, že silný jednotný trh se hraje velmi důležitou úlohu v dobách ekonomické krize a je zcela nezbytné bojovat s negativními um, vlivy krize a posílit ekonomický růst. To potvrzuje i negativní průzkum o růstu nedávno prezentovaný Evropskou komisí. Tento průzkum doporučuje, abychom se zaměřili na prorůstové oblasti, které by odstranily všechny překážky a umožnily využívat potenciál, eh, který nabízí oblast jednotného evropského patentu, směrnice o službách a digitální společný trh. Zvláště důležité je nalézt kompromis ohledně těch iniciativ, které by mohly posílit hospodářský růst co nejdříve. Proto také polské předsednictví se vždy zaměřuje na co nejrychlejší uplatnění a realizaci všech iniciativ Um, aktu o jednotném trhu. A je velice dobře, že dnes mohu říci, že, Evrop, že polské předsednictví uzavřelo jednání s Evropským parlamentem o uh, jednom klíčovém dokumentu, uh, co se týče jednotného trhu, a to je jednotný evropský patent. Dnes uh, právní výbor hlasoval o tomto jednotném evropském patentu, který představuje další krok před dokončením naší práce v prvním čtení. Já si uvědomuji, že toto téma nespadá do vašich kompetencí, ale přesto chci říci, že dohoda, které se podařilo dosáhnout polského, polskému předsednictví, by mohla snížit náklady na ochranu patentů až o 80 a to je mnoho. Znamenalo by to, že naše podniky by se těšily systému společné patentové ochrany v Evropské unii. A to díky odhodlání Evropského parlamentu. Díky němu toto řešení umožnilo i eh, zapracovat určité prvky pro malé a střední podniky. Pilně jsme také pracovali na mezinárodních dohodách týkajících se eh, řešení sporů v rámci jednotného patentu a pracovali jsme také na Evropském patentovém soudu. Práce na této mezinárodní dohodě trvala 6 měsíců a konečně se nám podařilo dosáhnout kompromisu ohledně všech klíčových bodů. Jediná otevřená otázka je otázka sídla Evropského patentového soudu. To ovšem znamená, že po téměř 30 letech vyjednávání v této oblasti budeme konečně mít jednotný evropský patent. E, další prioritou aktu o jednotném trhu je evropská normalizace a nařízení o ní. Polské předsednictví začalo s vyjednáváním a dosáhli jsme dostatečného pokroku, tak aby bylo možné dosáhnout finálního kompromisu během prvního čtení za dánského předsednictví. Se zatajeným dechem čekáme na to, co připravila paní Lara Komi. Vím, že její zpráva bude k dispozici v lednu příštího roku. Rovněž e, jsme dosáhli významného pokroku ohledně návrhu nařízení o vyměně informací o jednotném trhu. I nadále jsme přesvědčeni, že spolupráce mezi dánským předsednictvím a zpravodajem panem Adamem Pělanem vyústí v dohodu, již se podaří dosáhnout v první polovině příštího roku. Nadále jsme pokračovali v práci eh, <clears throat> ohledně všech eh, důležitých technických právních aktů. Eh, chci poděkovat panu Salvatore Tatarelovi, protože díky jeho odhodlání se polskému předsednictví podařilo schválit návrh směrnice o, výfuko, o emisích z výfuků úzkoroschodných traktorů. Rovněž jsme dosáhli významného pokroku ohledně na, návrhu nařízení, co se týče schvalování typů eh, zemědělských a lesnických strojů a zde rada jednala v úzké spolupráci se spravodajem panem Pancerim a rovněž jsme spolupracovali na nařízení co se týče dvou a tříkolových eh, vozidel a čtyřkolek a úzce jsme spolupracovali s panem Van de Kampem. Polské předsednictví také zahájilo práce na návrhu směrnice o rekreačních eh, plavidlech a vodních skútrech a zde doufáme ve spolupráci se spravodajem panem Harbrem. Doufáme, že bude i nadále spolupracovat i s příštím dánským předsednictvím. Zahájili jsme také vyjednávání, co se týče pozměňovacího návrhu nařízení o roamingu. Tam eh, byl eh, pokrok netrpělivě očekáván a doufám, že polské předsednictví udělalo dost pro to, aby dánské předsednictví dosáhlo dohody v prvním čtení ještě předtím, než vyprší platnost prvního nařízení, což bude v červnu příštího roku. Proto si vážíme veškerého úsilí paní Korholy, která byla spravodajkou na toto téma. Děkuji vám. vám. Polské předsednictví také pilně pracovalo na nařízení pro prosazování práv k duševnímu vlastnictví ze strany celních úřadů. Uspořádali jsme veřejné slyšení, nebo konalo se veřejné slyšení ve výboru IMKO v listopadu a to bylo díky panu Krojcmanovi, že se podařilo toto slyšení zorganizovat. Bylo užitečné, protože z něj vyplynulo, na co bychom se měli zaměřit. To znamená problémy s malými zásilkami eh, a eh, aspekty paralelních dovozů. Polské předsednictví se také účastnilo diskuse kolem kulatého stolu ve Štrasburku za předsednictví pana Kreutzmana a paní Mariel Galo. Další iniciativy se týkaly nebo byly v souvislosti s publikací Evropské komise, některé z nich jsme zahájili. Ku příkladu otázka devíti směrnic, které je třeba přizpůsobit novému nařízení, co se týče uvádění na trh produktů v Evropské unii. Polské předsednictví zahájilo práci na celém balíčku. My jsme debatovali o základních eh, položkách, o základních problémech ne tolik o té směrnici samotné. My také víme, že Evropský parlament bude pracovat na tomto balíčku jako na celku a jsem si jista, že tento harmonizovaný přístup značně zjednoduší práci našich následovníků. Ta- také jsme zahájili práci na pozměňování směrnice o elektronickém podpisu a na společném právním rámci pro elektronický podpis. Eh, chceme harmonizovat tato nařízení, proto jsme uspořádali konferenci 9. listopadu, ta se konala ve Varšavě, kde jsme debatovali na toto téma. Čekáme na návrh od Evropské komise, co se týče změny směrnice o uznávání eh, odborných kvalifikací. S velkým zájmem jsme také eh, si přečetli usnesení Evropského parlamentu na toto téma, které jste schválili v listopadu. Stanovisko polského předsednictví, analýza ze zkušeností, které jsme naschromáždili v rámci práce na Eh, právním nástroji o uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii eh, patří k nejdůležitějším a velice potřebným krokům, které usnadní fungování společného trhu a zlepší mobilitu pracovníků, zvláště v regulovaných profesích. Polské předsednictví ovšem nemohlo zvládnout všechno. Došlo k určitým průtahům eh, se uveřejňováním sdělení komise a proto se nám doposud nepodařilo zahájit debatu o elektronickém obchodování. Přesto doufáme, že dánské předsednictví, které je naším následovníkem, že debatu na toto téma zahájí. Stojí za zmínku, že všichni ve vnitřním trhu mají zájem o tuto debatu, protože elektronické obchodování představuje obrovský potenciál. Z téhož důvodu, to znamená průtahu, se nám nepodařilo zahájit práci na dalších prioritních oblastech v rámci aktu o jednotném trhu, a to je zadávání veřejných zakázek. Dovolte, dámy a pánové, abych schrnula několik slov závěrem o události, o níž se v tomto výboru hodně hovořilo a jak polské předsednictví, tak Evropský parlament a zvláště výbor IMCO mohou být velice hrdí na skutečnost, že během polského předsednictví jsme uspořádali první fórum jednotného trhu. Zorganizoval eh, je Evropský parlament, komise a polské předsednictví společně. Od 2. do 4. října jsme byli poctěni moci být hostiteli této konference v Krakově. Eh, zúčastnilo se jí více než 12 účastníků a s velikým zájmem debatovali o dalším pokroku na vnitřním trhu. Byli tam zástupci organizací eh, zaměstnavatelů, odborů, obchodních komor, vědců, mnoha podnikatelů. Takže tam byla zastoupena celá škála zainteresovaných stran. A teď chci poděkovat panu Malcolmu Harbrovi co nejsrdečněji za pomoc, kterou poskytl paní Rože Thun a chci poděkovat všem ostatním ve výboru IMCO, kteří eh, nás neunavně podporovali během příprav na tuto konferenci. Máme také velikou radost z usnesení, eh, které Evropský parlament schválil, co se týče eh, výsledků tohoto prvního Evropského fóra. Byl, byl to, byla to unikátní událost a deklarace, která byla schválena v závěru fóra, byla eh, ochotně podpořena všemi členskými státy a polské předsednictví ji také uvedlo v závěrech Rady pro hospodářskou soutěž. Tato rada se setkala 5. prosince a i tato rada s radostí schválila deklaraci z Krakova, vyjádřila se k jejímu obsahu a potvrdila, že je třeba zorganizovat další návazné konference v nadcházejících letech. Je velice důležité, že 20. výročí vytvoření společného trhu eh, bude právě příští rok. Závěry obsahují i závazek eh, na straně členských států dosáhnout dalšího pokroku při odstraňování největších a nejtíživějších eh, bariér eh, trhu, o kterých byla na fóru řeč. Občané, kteří se fóra zúčastnili ve formě společností a podniků, byli všichni vyslyšeni a to byl nový jev v rámci tohoto dialogu. Je velice dobré, že jsme mohli naslouchat těm, eh, pro něž se toto nařízení vytváří. Dámy a pánové, doufám, že příklady, které jsem právě vyjmenovala, jedná se o příklady úspěchů polského předsednictví, jsou dostatečným důkazem toho, že jednotný trh byl pro polské předsednictví prioritní oblastí. My jsme se maximálně snažili o to, aby evropský trh byl přístupnější pro evropské podniky i občany. Doufám, že další předsednictví, jak dánské, tak kyperské, budou využívat výsledků naší práce a že v ní nadále pokročí. Dovolte, abych poděkovala poslancům Evropského parlamentu za skvělou spolupráci s předsednictvím a se všemi našimi odborníky. S velikou radostí vidím, že jste našimi spojenci při dokončování jednotného trhu. Jestli se domníváte, že jsem toho neřekla dost o všem ostatním, co se týče jednotného trhu. Samozřejmě rád odpovím na otázky. Děkuji vám za velmi ucelený přehled. Opravdu jste významně podpořila eh, můj úvod, když jsem eh, řekl, do jaké míry jste jako předsednictví podporovali vnitřní trh, eh, jednotný trh. A pozdravujte také kolegu Kroliče, který se tak významně podílel na přípravě. A nyní myslím, že předáme slovo také paní Tomkilové, která eh, má rovněž co říct k některým aspektům. Děkuji vám. Pane předsedo, svění poslanci a poslankyně, je mi nesmírnou ctí a potěšením že se s vámi mohu podělit o informace o krocích, které učinilo eh, polské předsednictví v zájmu eh, zranitelných osob. Víte, že krize postihla eh, Evropu, evropské obyvatelstvo a že je tudíž důležité, aby byli lidé chráněni před riziky a hrozbami, na něž sami nestačí. Jestliže spotřebitele jsou dobře informovaní a vědí o svých právech, tak mohou potom být hybnou silou ekonomického růstu. A celkovým cílem polského předsednictví, jak si jistě vzpomínáte, bylo posílit pozici spotřebitelů na trhu, dát jim k dispozici efektivní nástroje ochrany. Chtěli jsme prohloubit vnitřní trh, a zajistit plnou implementaci jednotného trhu. To vnímáme jako klíčový nástroj, jimž, může, jimž se může Evropská unie vrátit zpět k růstové trajektorii. A chtěli jsme rovněž zajistit, aby občané a spotřebitelé byli v samém středu jednotného trhu. A program 2014 eh, až 2000. Tento program, jeho hlavním cílem této politiky bylo dát spotřebitelům ústřední roli, tak aby se mohli účastnit vnitřního trhu, aby z něho měli prospěch. A proto jsme podporovali práci na tomto projektu 29. listopadu se konala první výměna názorů na toto téma v Radě. Spotřebitelská agenda je velice dobrá. Máme první dokument, který zajišťuje finanční rámec pro, pro příslušná opatření. Pracovní skupina pod, tento projekt podpořila. Hovořila o různých podrobných řešeních a my budeme pomáhat i dánskému předsednictví. Další důležitou iniciativou byla směrnice o právech spotřebitelů. Její oficiální přijetí radou se uskutečnilo 10. října. 22. listopadu byla směrnice již zveřejněna v úředním věstníku. Členské státy nyní budou eh, mít až do, čas až do 13. prosince 2013 k tomu, aby transponovali tuto novou směrnici. Jak jistě víte, ta několika letá vyjednávání byla nelehká ehm, a my si tudíž ceníme i příspěvku vašeho výboru pod předsednictvím Malcolma Harbra vaše přispění eh, k úspěchu a také chci ocenit pana zpravodaje, pana Švába a stínové zpravodaje. Kompromis, kterého se podařilo dosáhnout, ehm, navozuje určitou rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a společnými pravidly pro podniky. Musíme pochopitelně uznat i přínos předchozích předsednictví, zejména maďarského předsednictví, Doufáme, že v důsledku toho spotřebitele budou se těšit celným právům napříč celou Evropskou unii. Toto řečí i projekt, který má zajistit, aby spotřebitelé mohli řešit eh, některé spory, aniž by se museli obrátit na soud. A tady se jednalo zejména o řešení spotřebitelských sporů v případě transakcí online. My jsme mohli o těchto alternativních řešeních hovořit v průběhu našem, našeho workshopu v době konání fóra o jednotném trhu v Krakově. Děkuji paní Tun i za její iniciativu při organizování této události. Naše závěry z, z ní byly potom vtěleny v krakovskou deklaraci. Potrhují se tam takové věci, jako je přístup k účinným způsobům řešení sporů, a to jak online, tak i jinde. A je potřeba rovněž vzít v potaz rozdíly, které existují mezi členskými státy, zajistit, aby byla splněna jakostní eh, kvalitativní kritéria. Měli bychom šířit povědomí a posilovat eh, znalosti o těchto systémech. Jakékoliv informace musí být ale poskytovány zacíleným způsobem. Jednoduchý systém řešení sporů na internetu je nezbytný k posílení celkové důvěry v digitální jednotný trh. 29. listopadu navrhla komise legislativní balíček, který zahrnuje směrnici ADR a nařízení ODR. které byly představeny 5. prosince na Radě pro konkurenceschopnost. Chtěli jsme také širší debatu o návrhu Evropské komise, to se nám podařilo. 29. listopadu v průběhu pracovní skupiny Evropská komise představila eh, oba projekty, členské státy měly možnost k tomu připojit své postřehy. Pak jsme ho diskutovali také o hodnocení dopadu a o, o celém tom balíčku. Bylo to velmi přínosné. Členské státy i komise se do celé iniciativy aktivně zapojily. Dánské předsednictví bude mít k dispozici první závěry, zatím nemůžeme předjímat konečnou podobu těchto právních aktů, ale chci již nyní poděkovat tomuto výboru za jeho práci, za jeho úsilí a chci vám také popřát mnoho zdaru a plodné práce do budoucna, zejména paní Tuna a, a panu Grechovi. Víme, že systémy ODR a ADR mohou být velmi užitečné jak pro spotřebitele, tak pro podniky a budeme podporovat i všechna následující eh, předsednictví v této oblasti. A pokud je o spo- ochranu spotřebitele a hospodářskou soutěž, chtěli jsme všem připomenout, proč je konkurence tak důležitá a to i pro spotřebitele. Staral se to prostřednictvím evropského dne eh, pro eh, konkurence a spotřebitele. Měli jsme tam pana Almuniu a pana Švába jakožto panelisty, kteří se účastnili této akce. A všichni se shodli na tom, že eh, konkurence zajišťuje větší výběr, slouží také jako určitá, určitý stimulační prvek a mohou z ní mít velký prospěch eh, sami spotřebitele. Jak řekl Šváb, dlouhodobým eh, cílem je eh, pomoci také zranitelným pracujícím účastníkům trhu. Ehm, je potřeba informovat o problémech, které mohou ovlivnit nejen spotřebitele, ale i ekonomiku jako takovou. A politika ochrany spotřebitele může zvýšit eh, kvalitu života občanů, což je ještě důležitější v dnešní době provázené krizí. Máme-li splnit cíle strategie 2020, je potřeba více než kdy předtím chránit práva spotřebitele a také zajistit důvěru občanů ve vnitřní trh, tak aby z něj měli maximální prospěch. To by měl být náš cíl pro eh, nadcházející léta. Přeskum směrnice například o balení nebo bezpečnosti produktů a také agenda 2014 až 20 doufám, že všechny tyto kapitoly budou um, úspěšně uzavřeny v dalším předsednictví. Budeme podporovat naše partnery v TRIU. Chci poděkovat Evropskému parlamentu jako celku a obzvlášť tomuto výboru a jeho členům za jejich spolupráci. Doufám, že budeme spolupracovat i do budoucna. Chci vám všem závěrem popřát eh, veselé Vánoce, Evropskému parlamentu, Evropské unii a všem chci popřát eh, mnoho úspěchů v novém roce. Well, thank you very much indeed for... Já vám srdečně děkuji za eh, tedy vaše eh, informace, za práci, také za krásný vánoční strom, před který máme před budovou parlamentu a my jsme velice potěšeni, že jste začali pracovat na návrzích ADR a ODR a že také jste prezentovali hodnocení dopadů eh, protože tady je rada trošku napřed před parlamentem, to je pro nás trochu nezvyklé, takže jsem velice rád, že jste eh, byli příkladem pro dánské předsednictví a my máme dva zpravodaje, pana Grecha a paní Thun, kteří budou prezentovat toto hodnocení dopadu a také o fóru. A ty příspěvky eh, paní Thun a pana Grecha byly cené. Všichni, kdo jsou zde, se aktivně podíleli na této práci. Eh, vyslechli jsme velice zajímavou prezentaci 20 hlavních obav evropských občanů v souvislosti s jednotným trhem. To právě byl výsledek také z fóra o jednotném trhu. Já otevírám prostor pro otázky a komentář. Máme eh, pana Švába, paní Gebhardt. Pane Krojcmane, Nechcete se také vyjádřit, nebo jakýkoliv jiný poslanec eh, chtěl by se ještě vyjádřit? Nejprve tedy paní pan Švá, paní Tun, nejprve pan Švá, paní kebhart a potom další. Děkuji. Paní Vanslevská a paní Tomkianova, já mám tři krátké komentáře. Nejprve vám chci eh, poděkovat za vaši nesmírně angažovanou práci za frakci EPP. Myslím, že Polsko a polská vláda i přesto, že vlastně jste eh, měli eh, volby, že jste představovali velikou stabilitu pro jednotný trh i pro celou Evropu. Za to vám děkujeme a myslím, že jsou tři aspekty, eh, které byly typické pro vaše předsednictví. O jednotném trhu už jste hovořili. Já bych byl rád, kdyby to, co státní tajemník Polska řekl, eh, vyústilo v to, abychom měli více nařízení, které by zajišťovaly eh, jednotnou úpravu jednotného trhu, protože myslím, že to jistě bude také, bude to také v budoucnu zajišťovat na ministerské radě, protože i v minulosti jsme poukazovali na to, že jedině když bude rada a parlament tahat za jeden provaz, bude vnitřní trh vypadat lépe. Za druhé, předseda odpovídajícího úřadu e, to také právě řekl, že tedy e, hospodářská soutěž a ochrana e, spotřebitelů je něco, v čem může být celá Evropa konstruktivní a Eh, ta konference ta na mě udělala velký dojem, protože vidíme, že je více oblastí v evropské politice, které vlastně přímo či nepřímo hovoří ke spotřebiteli, ale tyto segmenty bohužel pracují často um, izolovaně a uh, bylo by dobré, aby i Evropská komise přistupovala tak horizontálně a jednotně, jako to udělalo polské předsednictví. A nakonec si říci, že i ta debata eh, ke směrnici o službách, jak eh, hovořila paní eh, kolegyně Hanzlíková ve své zprávě, byla velice dobrá za vašeho předsednictví a bude to důležitým úhelným kamenem, který nás bude spojovat s vaším předsednictví a uznávání odborných kvalifikací také umožní zlepšit eh, zlepšit mobilitu na vnitřním trhu, dostane se k nám více odborníků a my doufáme, že i dánské předsednictví bude pokračovat v tom, co vy jste udělali a děkuji vám srdečně za spolupráci. Uh, thank you very much. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedající, děkuji také zástupkyním polského předsednictví. Já jsem vždycky potěšena, když eh, jsou to ženy zástupkyně, protože v politice právě na vládní úrovni jsou to spíše muži, kterých je tam víc a myslím, že je to dobré, když vidíme aspoň někdy ženy v politice eh, v takto kompetentních eh, pozicích, takže to jsem si nemohla odpustit, tuto poznámku a s velikou radostí jsem si také uvědomila, že toto předsednictví rady bylo velice evropským předsednictvím. Právě v době, v té současné době je velice důležité, aby se vláda předsednictví stavěla za evropskou myšlenku a my jsme měli dojem, že toto předsednictví odpovídalo eh, tomuto vzoru a je to dobrá věc pro budoucnost. Jsem si jistá, že to příští předsednictví také bude takové, ale ne všechna předsednictví eh, byla taková. Eh, vy jste se zaměřili hodně na vnitřní trh. Uspořádali jste první fórum svého druhu na téma vnitřního trhu a tím se vám podařilo eh, dokázat něco, co nám často schází, a totiž postavit eh, do středu pozornosti evropské občany, zvláště díky těmi 20 nejdůležitějšími požadavky, které evropští občané eh, vyslovili, které se dostaly do té vaší zprávy tak abychom věděli, kde ty problémy jsou. A vidíme z toho, že občané chtějí více Evropy a chtějí se v Evropě lépe a snadněji pohybovat. My bychom na této cestě měli pracovat dále a jsem si jistá, že dánské předsednictví toto převezme nejenom eh, problémy, ale také bude pokračovat v těch možných řešení. A i další věc je velmi důležitá to jste opakovaně zdůrazňovala, ochrana spotřebitelů. Eh, vy jste o tom hovořila a ochrana spotřebitelů je zvláště důležitá, aby měli evropští občané důvěru v politiku Evropské unie, aby měli důvěru v to, že mohou nastoup, eh, nakupovat v zahraničí, že eh, mohou být činí v těch přeshraničních eh, činnostech a obchodech. A my jsme vedli hovory i s organizacemi spotřebitelů na toto téma a já jsem si všimla a myslím, že z vašeho projevu to také vyplynulo, že je třeba pracovat více a lépe eh, s organizacemi na ochranu spotřebitelů, aby se poskytovala ochrana opravdu lepší. V tomto směru Polsko pracovalo a je to velice dobrá věc a myslím, že se budeme ohlížet na velice produktivních a pozitivních šest měsíců. Děkuji. Thank you very much. Uh, Mr. Děkuji. Pan Kreutzmann a pak paní Thun. Ještě někdo? Pane Krojcman, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci také velice srdečně poděkovat polskému předsednictví za eh, to intenzivní angažmá. Eh, to, to jsem si povšiml i při svých návštěvách eh, ve Varšavě a jinde. Mají tam veliký zájem o Evropu, mohli by v tom být příkladem pro jiné evropské státy. Byl jsem překvapen pozitivně překvapen, jak e, při té návštěvě Varšavy jste ukázali, jak se tam angažujete pro místo Solvit, jak, se, jak byla to velice zajímavá, zajímavá návštěva, kolegyně Tun tam byla, bylo vidět, jak e, se zasazujete, jak se angažujete, za to můžeme jen co nejvíce poděkovat a doufám, že i další předsednictví se bude angažovat tak velkoryse eh, v nadcházejících měsících, jako to učinilo polské předsednictví. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Paní Tun a pak paní Verňo. Děkuji vám, pane předsedo. I já možná využiju této příležitosti k poděkování. A to nejen za všechna laskavá slova, ale já jsem se také účastnila dvou událostí v průběhu tohoto předsednictví, nejsem tudíž příliš objektivním hlasem a doufám, že mě za to omluvíte, ale zorganizovali jsme také studijní návštěvy do Krakova a Varšavy. A já si o tamto odnáším velmi vřelou dobrou vzpomínku na kolegy, s nimi jsem se setkala, ale také na eh, naše vlastní kolegy, s kterými jsme tam byli, si chovám příjemnou vzpomínku. Takže chci poděkovat i všem kolegům z parlamentu, kteří se účastnili a doufám, že budou tyto výměny pokračovat. Zvláště v, Prako- v Krakově jsem se setkala s mnoha lidmi, které bych chtěla vidět eh, znovu. Eh, také zaměstnanci byli velmi nápomocní. Eh, zaměstnanci našeho výboru v průběhu předsednictví zatím nebyli zmíněni, ale přitom to bylo tolik lidí, kteří navštívili fórum v Krakově a to vyžadovalo jisté eh, logistické organizační úsilí. A já chci využít této příležitosti k tomu, abych jim poděkovala, protože až dosud eh, jsme to neučinili. A jak říkám, nejsem příliš objektivní, nicméně nemohla jsem si nepovšimnout eh, obrovské angažovanosti polského předsednictví v Evropě jak to zmínila i paní Gerhardt, ten evropský aspekt, aspekt solidarity byl natolik silný, že doufám, že eh, to bude pokračovat, že budeme pokračovat v tomto tónu, na této vlně i v dalších předsednictvích. A to fórum samo o sobě bylo pro mě velmi zajímavé, velmi dobrou zkušeností. Doufám, že to bude pokračovat i nadále podobná fóra, protože je to nejdůležitější pro náš vnitřní trh je, abychom zapojili občany, spotřebitele, podnikatele, podniky, správní orgány. A vytvářením takových for podporujeme tuto účast snad dlouhodobým způsobem. Proto doufám, že budeme v tomto projektu pokračovat, ať už to bude jednou za rok nebo obrok. Měli bychom však i nadále stavět na tom, na těch základech, které jsme položili, mít další fórum ještě lepší 2012 a ještě lepší 2013. To je to, co bych chtěla nám všem popřát do příštího roku a dalších let. Děkuji vám za tuto připomínku. Pravděpodobně to bude každé, každé dva roky, protože to zahrnuje obrovské množství přípravné práce. A nyní paní Verňo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já také velmi stručně eh, chci opravdu z celého srdce poděkovat předsednictví polskému. Já jsem Francouzka a myslím, že jsme z vašeho předsednictví se mohli hodně poučit. Eh, Francie je zakládající země, ale někdy jsou francouzští občané jako rozmazlenci Evropy. Eh, Máme takovou tendenci zapomínat na to, co nám Evropa přináší a kritizujeme to, co třeba není vždycky úplně nejlepší, ale není to vždy úplně špatné. Proto vám děkuji za to, co jste udělali pro jednotný trh. Vy jste nám udělali eh, lekce my jsme s vámi pracovali v harmonii, v dialogu, poslouchali jsme vás a osobně vám velmi děkuji, že jste udělali mnoho pokroků v otázce patentů evropských, protože v současné eh, době eh, krize jsou to tyto malé a střední podniky, které vytvářejí nová zaměstnání. A Myslím si, že to, že jsme dospěli k uzavření tohoto, eh, této kapitoly, tím jsme přispěli i k zaměstnanosti, kterou tolik potřebujeme. A protože já jsem zpravodaj eh, i ohledně uznávání kvalifikací, což je velice důležité pro jednotný trh i pro právo pracujících, tak jsem nemohla pracovat více s vámi, protože ta směrnice vyšla zrovna včera Eh, dánské předsednictví nicméně to téma zařadilo do svých priorit, takže myslím, že budeme pracovat eh, společně sever s jihem, západ s východem. Označili jsme cestu, kudy se chceme vydávat. Děkujeme vám a budeme s vámi nadále pracovat. Děkuji vám. Paní Rojtová, prosím. Myslím, že budete posle- hovořit jako poslední. Eh, přidat několik vřelých slov poděkování polskému předsednictví. Všichni jsme očekávali, že tak velká země při příležitosti prvního předsednictví Evropské unie využíve, využije všech svých eh, kapacit k tomu, aby zvládla opravdu velké množství práce a to se skutečně podařilo. Eh, chtěla bych ale také říct, že i poslanci, polští poslanci, a musím říct napříč politickým spektrem, drželi všichni za den pro vás a snažili se reprezentovat eh, Polsko jako zemi, která je jednotná a která ví, kam kráčí. A toho já si strašně vážím. A jsem taky ráda, že a blahopřeji vám Polákům, že se vám nepodařilo svrhnout vládu. <laughs> Děkuji. Good. Well, Dobře, děkuji vám všem za vaše vyjádření, které skutečně schvaluji. Eh, bylo nám opravdu velkým potěšením pracovat s vámi, s vašimi kolegy. Vidíte, že se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku na řadu témat a eh, dánské předsednictví bude eh, mít na co navazovat. Můžete zareagovat, paní Tomkiel nebo paní kolegyně, kdo v jakém pořadí budete chtít, můžete zareagovat. Dámy a pánové, co k tomu dodat. Mohu vám snad jen z hlouby srdce poděkovat za všechna laskavá slova, která zazněla na adresu polského předsednictví. A zvláště za slova, že jste se mnohému naučili od Poláků, od polského předsednictví. To je, alespoň pro mě osobně, obrovská výsada smět tato slova slyšet a je vyřídit kolegům v polské vládě. Děkuji vám za to, co nejvíc, za ta slova uznání naší práce. Doufám, že i v budoucnu budeme spolupracovat ve prospěch jednotného trhu. Jednotný trh bude i nadále jednou ze zásadních otázek, zvláště v tomto složitém období, v němž se nyní nacházíme. Investujme do růstu a do rozvoje. Za sebe bych vám ráda popřála všechno nejlepší do nadcházejících dnů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Děkuji vám. Mrs. Tomkin. Tomkin. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. My jsme s velikou radostí vyslechli, že eh, jste si užili polské předsednictví. Já vám mohu slíbit, že organizace, kde pracuji, která se zasazuje o prospěch pro evropského spotřebitele i nadále se bude snažit chránit spotřebitele a podporovat konkurenceschopnost na vnitřním trhu. Děkuji vám. Well, thank you very much indeed for joining. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. My vám také. Eh, přejeme všechno nejlepší, zasloužíte si eh, odpočinek o Vánocích. Nevím, jestli jste si všimli, že tady máme zvláštní vydání newsletteru eh, eh, vnitřního trhu, kde se hovoří o fórum, které se konalo v Krakově. Dovolte, abych vám dal výtisk tohoto biletenu. Můžete dát i kolegům, kteří třeba to, ten bileten neviděli. A tím bych rád eh, připomněl i našim divákům na internetu, že kdybyste měli zájem o eh, to eh, mít posílaný tento newsletter, je tam vánoční vydání s krátkým sdělením toho, co jsme zvládli a co chystáme na příští rok. Budete-li mít zájem dostávat tyto newslettery, přihlašte se online a my vám je budeme Eh, posílat. Už máme 1730 předplatitelů nebo tedy účastníků, takže a jejich počet neustále roste. Za to vám velice děkuji. Já teď dám slovo Bernadette Vanu, eh, paní eh, viceprezidence, která se ujme moderování. Já půjdu na slyšení o roamingu jako stínový zpravodaj a dám tedy jí slovo. Eh euh, Budeme pokračovat v našem dnešním programu a přejdeme nyní ke zprávě o online řešení spotřebitelských sporů. A eh, představím vám eh, analýzu dopadu a prezentaci promluví komise, takže předám slovo paní Jacqueline Miner, kterou mám zde po boku která je z DG IMCO. Eh, současně ze Sanko, promiňte. Budeme eh, takhle zároveň posuzovat alternativní řešení sporů spotřebitelských. Nejdříve předám slovo komisi a potom předám slovo zpravodaji Louis Grekovi a paní Roze Tunové, která tady teď neví, ale která se vrátí. A pak dám slovo stínovému zpravodaji. Takže komise paní Jacqueline Minorty. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste komisi dali slovo. Představit vám dnes hodnocení dopadů týkající se dvou návrhů z 29. listopadu. První je směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a další se týká online řešení spotřebitelských sporů. Jak jistě víte, jedná se o klíčové kroky na posílení růstu a posílení důvěry v jednotný trh, a to za, zvláště v jeho digitální eh, aspekt a přeshraniční nákupy a prodeje. Smyslem těchto nových návrhů je spotřebitelům dát k dispozici účinný zdroj, který jim může pomoci, když narazí na nějaké problémy, když eh, a pro obchodníka, ať už, eh, a, ať už to koupili kdekoliv, online nebo někde jinde, přeshraničně a podobně. Od samého začátku si říci, že se tady jedná o mimosoudní řešení sporu. Nic z toho, co tu řeknu, nějak eh, nemá žádný dopad na právo obchodníka či spotřebitele se obrátit na soud. Komise eh, provedla jednotné hodnocení dopadů pro oba návrhy. Takže všechno, co říkám, se týká jak ADR, tak ODR. Hlavní složkou hodnocení dopadů je současný stav alternativního řešení sporu, nedostatků tohoto stávajícího stavu, názory subjektů a víte, že díky podpoře vašeho výboru jsme zorganizovali velmi úspěšné eh, slyšení o ADR před zhruba devíti měsíci. Podrobně se zabýváme uplatňováním zásady subsidiarity a jako obvykle analyzujeme různé varianty, z nichž jsme potom jednu vybrali jako vhodnější a zabýváme se potom jejími možnými dopady. Takže jaká je aktuální situace? Existuje asi 750 různých subjektů pro alternativní řešení sporů. Tento, eh, toto číslo vyplynulo ze studie komise. Slyšela jsem i nedávnější výsledky, které říkají, že už jich je asi tisíc v Evropské unii. Ale myslím, že od samého začátku stojí za to zdůraznit, že ADR je velmi eh, pestrá eh, oblast která se liší jak mezi členskými státy, tak podle sektoru. A říká se tomu mnoha různými způsoby. Ve Francii mediation, což může být trochu matoucí, protože mediation v angličtině, mediace, může znamenat něco, co není vždy ADR, může to být vlastně arbitráž, může to být dohodovací řízení, smírčí řízení, kdy nějaká třetí strana se snaží dát obchodníka a spotřebitele jaksi dohromady, aby jednali, nebo to může být nějaký panel, nebo to může být nějaký systém pro řešení sporů. Jinými slovy, ADR spadá do, pod mnoho různých hlaviček v členských státech a Ehm, v podstatě příliš bychom nepřeháněli, kdybychom říkali, že každá DR je úplně jiné, může být zakládáno jinými způsoby, v některých členských státech byly utvářeny na pobídku veřejných orgánů, v jiných členských státech vyplynuly spíše z iniciativ průmyslu, někde to vzešlo ze spolupráce mezi Eh, obchodním sektorem a spotřebitelskou organizací nebo státním orgánem, který zaštítil takovou organizaci. Finance eh, jsou rovněž eh, získávány různě podle toho, o jakou entitu se jedná a v jakém státě to je. Některé ADR jsou financovány pouze Eh, průmyslem, některé z, z veřejných prostředků, někde je to kombinace obojího a také existuje možnost hrazi, mm, účtování určitého poplatku od spotřebitelů. A dále zeměpisné pokrytí. Některé systémy jsou národní, to znamená, že pokrývají celé území členského státu, jiné jsou regionální pro členské státy, které mají federální ústavu, a nebo mohou být místní pro určitou obec. A jak ty sektorové, tak více sektorové ADR eh, jsou možností. Takže vidíte, že to je opravdu velmi rozmanité, ale přesto nalezneme určité společné rysy, určité vlastnosti, za prvé je to dobrovolná povaha, protože alternativní řešení sporů závisí na vůli těch stran se toho procesu účastnit. Někdy to znamená závazek akceptovat výsledek eh, ADR. To znamená, že například obchodníci se zaváží, že akceptují určitou určitý subjekt ADR pro jakýkoliv problém, který nastane mezi jimi a jejich e, zákazníky. Nebo naopak si obchodníci vyhradí právo rozhodování případ od případu a mohou se tudíž rozhodnout, jestli této možnosti využijí nebo ne. Také výsledek, výstup e, toho řízení může být někdy závazný, někdy, když souhlasíte s použitím ADR, tak obě strany nebo někdy jenom ten obchodník eh, budou muset eh, být jsou vázáni tím výsledkem, ať už bude rozhodnutí jakékoliv. Jindy eh, je to pouze doporučení. A konečně jedna věc, kterou jsme konstatovali, je, že málo těch systémů se zabývá pouze nákupy online a elektronickým obchodem. Hodně z nich se týká internetových obchodů, ale nevždy jsou tam specifická ustanovení pro nákupy online. A ještě méně ADR se zabývá celým tím online procesem. To znamená, i když jste si koupili zboží online, tak možná budete se muset eh, obrátit na nějakou entitu, která je eh, jaksi cihlová, která není sama o sobě online. Že dobrovolná povaha, to, že to probíhá mimo soudně a dále zásah určité třetí strany, i když ta třetí strana někdy neudělá o mnoho víc, než že e, zprostředkuje, aby obě strany zasedly u jednoho stolu a mohly se dohodnout. Toto všechno znamená, že ADR je rychlejší, levnější a často jednodušší řešení než řešení soudní. A když hovoříte se spotřebiteli a obchodníky, tak ti, kdo mají zkušenosti s ADR, na to pohlížejí pozitivně. Když se spotřebiteli hovoříme při přípravě hodnocení dopadů, tak ti, kdo využili ADR, si ho pamatují jako něco, co je jednoduché, prosté, něco, kde dostanou podporu toho orgánu ADR nebo té příslušné organizace. A když se podíváte na e, obchodníky, tak v podstatě tři čtvrtiny z těch, kteří využili ADR, byli zkušen, spokojeni s touto zkušeností a 82%, 8 z 10 by to využilo znovu. znovu. A 70%, což je drtivá většina, uvedla, že by raději použila ADR, než řešila spor před soudem. Jaké jsou nedostatky? Proč jsme měli pocit, že je tu určitý prostor k nějakým evropským krokům? Identifikovali jsme čtyři základní nedostatky. Za prvé, mezery v pokrytí navzdory tomu, že těch ADR je tolik, 750 až 1000, není jisté, zda všichni spotřebitelé mají KDR přístup v případě konfliktu s eh, nějakým obchodníkem, protože existují eh, jak eh, sektorové, tak geografické mezery. A můžeme to uvést na některých příkladech v textu i v příloze. V praxi spotřebitelé pak nakonec často své spory s obchodníky nevyřeší. Většina spotřebitelů, když nějaký problém má, tak se vrátí do obchodu nebo se obrátí na webovou stránku. Když to však nefunguje, většina to vzdá. Prostě akceptují ztrátu. A ten výpočet, který je v hodnocení dopadu, říká, že zhruba kolem 0,4% eh, nezíská eh, zpátky prostředky, když narazí na nějaký problém, což je špatné pro spotřebitele, ale je to špatné i pro dobré obchodníky, protože tito zákazníci pak mohli eh, od nich eh, koupit nějaké další produkty, kdyby eh, ten obchodník byl reakceschopnější. Z hlediska těch mezer víme, že zvláště v pře- při přezraničních obchodech je problém v 90% případů. Není možné odkázat ten případ, nebo není možné identifikovat ADR, na který by se bylo možné obrátit v té zemi toho obchodníka. Druhý problém je nízká informovanost o ADR. Zhruba 30 evropských spotřebitelů o takové možnosti alternativního řešení nikdy neslyšelo. Vůbec se nedozvěděli o tomto prostředku řešení sporu a 40 obchodníků je ve stejné situaci, čili to je téměř polovina z nich, která vůbec neví o, na jaká ADR by se mohli obrátit nebo jaká by mohli využít. Třetí problém je kvalita subjektů ADR. Komise v roce 1998 až 2001 přidala některá, přijala některá doporučení, která stanoví zásady, jež by podle nás měly platit pro ty entity ADR, transparentnost, nestranost, účinnost. Ovšem to jsou doporučení, jsou nezávazná a podle našeho odhadu pouze 60% je plní A samozřejmě další věc, kterou jsme si uvědomili, je, že když využíváme pouhého doporučení, tak pak chybí nějaké souvislé monitorování. Protože veřejné orgány nebo jiné orgány pak nemusí kontrolovat plnění. A konečně, a to je čtvrtý problém, to je problém související s přeshraničními elektronickými obchody. Ta čísla už asi znáte, protože se takřka se monotónní pravidelnosti opakují. 40% Evropanů alespoň jednou něco kupovalo online ve svém vlastním členském státě, ale pouze asi 9% kupuje služby nebo zboží od nějakého websiteu v jiném členském státě. A tyto, tyto, tato čísla jsou velmi ošemetná, protože přeshraniční elektronický obchod se rozvíjí pomalu. Je to z mnoha důvodů. Tato váhavost, jestliže v tom hraje roli jazyk, obeznámenost se značkami, a s jejich pověstí. Ale každý třetí evropský spotřebitel se také domnívá, že je těžší vyřešit problém, pokud se z transakcí něco stane v jiném členském státě. Myslí si, že je těžší získat zpátky ty zaplacené peníze nebo reklamovat zboží, nechat si ho opravit, případně ho vrátit, pokud to zboží bylo koupeno, zakoupeno z jiného státu. A když se to, na to podíváte z hlediska obchodníka, tak je to, je, je to ten, tento trend ještě patrnější. 60% evropských eh, podniků obchodu říká, že je potenciálně vyšší náklad na řešení eh, reklamace od zákazníka z jiné eh, země a to představuje určitou negativní pobídku k prodeji přes hranice. tolik nedostatky. Víte, že jsme eh, se snažili získat názory všech subjektů. Uspořádali jsme nesmírně úspěšné slyšení tady v Evropském parlamentu. Kolem 200 skupin se přihlásilo eh, k naší konzultaci a takřka všichni se shodli na tom, že je potřeba rozvíjet alternativní systém řešení sporů a podporovat uh, Eh, kroky na evropské úrovni. Naše názory byly tehdy schrnuty jak online, tak i v hodnocení dopadů. A hodnocení dopadů se věnuje hodnocení subsidiarity. Jistě nemusím tomuto výboru připomínat, že ve smlouvě o fungování Evropské unie se stanoví že je potřeba přispívat k ochraně spotře- zájmu spotřebitelů a ochrany jejich zájmu tak, aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitele. To je jeden z úkolů Evropské unie samotné. A absence účinných ADR vytváří nerovnováhy při řešení spotřebitelských sporů v různých členských státech, zejména v případě přeshraničních obchodů a vznikají tím překážky ve fungování vnitřního trhu, zejména vnitřního online trhu. Jsme tudíž přesvědčeni, že dobře fungující systém ADR pro přeshraniční eh, transakce eh, nebo problémy musí vzniknout, musí být eh, nadstavbou domácího systému. Nemůžete mít účinné přeshraniční řešení sporů, bez v první řadě eh, infrastruktury nebo sítě, dobře fungující sítě ADR doma. Na náš závěr byl, že akce na eh, kroky na evropské úrovni jsou nezbytné k tomu, abychom podporovali stejnou míru ochrany a konkurenceschopnosti evropských podniků. A teď bych prošla ty alternativy První eh, alternativa byla neudělat vůbec nic, či nechat situaci bez změn, tak jak teď je, a spolehnout se pouze na e, nějaké dobrovolné iniciativy a kroky. Další... Druhá možnost byla pokračovat eh, v tom nezávazném přístupu, to znamená aktualizovat ta doporučení a doprovodit to eventuálně lepší informovaností spotřebitelů o ADR. Třetí možnost byl závazný právní nástroj k zajištění toho, aby spotřebitelé mohli postoupit všechny své přeshraniční spory kvalitním systémům ADR a aby byli lépe informováni o existenci ADR. Čtvrtá možnost zavést závazný právní nástroj, zase totež jako v třetí možnosti, ale v tomto případě by se vytvořil pomocí tohoto právního nástroje společný evropský jednotný model ADR. Takže to byly tedy čtyři alternativy politik v oblasti ADR. Pak jsme se ještě podívali na řešení sporů online, zase dvě první dvě možnosti stejné, neudělat nic na evropské úrovni a nebo jednat pomocí pouze nezávazného právní nástroje, jako třeba doporučení. Třetí možnost, kterou jsme zvážili, bylo zavést závazný právní nástroj, který by spočíval eh, v zavedení celoevropské platformy ODR, takže by to byla taková centrála nebo síť a potom čtvrtá možnost, nejdalekosáhlejší, by bylo e, zavést nařízení, které by zavedlo jed, jeden jediný subjekt evropský e, pro ADR elektronické. Takže by to vlastně byl další orgán, evropští zaměstnanci a všechny e, spory by se řešily centrálně. A jaký přístup tedy byl po úvahách označen za prioritní. My jsme se eh, dohodli, že pakliže by se eh, neudělalo nic, tak by ADR se rozvíjelo stejně, ale pomaleji a ne tak uspokojivě, jako kdyby evropská úroveň dodala určitou pobídku. Zamysleli jsme se nad nezávazným právním nástrojem, ale měli jsme pocit, že ten by neměl zvláštní dopad. A konečně jsme eliminovali čtvrtou možnost, to znamená jednotný model ADR a jednotný orgán pro ODR. To by totiž nedostatečně respektovalo zásadu proporcionality a subsidiarity a představovalo by to neuměrné zátěže. V obou případech jsme se tedy rozhodli pro třetí možnost, to znamená závazný právní nástroj, směrnici v případě ADR, jejímž cílem by bylo napravit eh, nedostatky, eh, v, eh, zlepšit kvalitu informací. A co se týče možnosti 3, tady by bylo vytvoření evropské platformy která by vycházela z existence už těch vnitrostátních eh, subjektů pro ODR. Já mluvím už asi hodně rychle a rychle se tedy pokusím dokončit tu prezentaci hodnocení dopadů a pak eventuálně se můžete ptát, proč si myslíme, že ta zvolená možnost je správná. Protože naším cílem bylo vždycky to, aby spotřebitel, ať je kdekoliv, měl přístup ke kvalitnímu ADR. A domníváme se, že ta kombinace směrnice a nařízení toto evropským spotřebitelům nabídne. Myslíte, myslíme, že to bude představovat značné úspory pro spotřebitele až 20 miliard eur za rok a myslíme, že to bude prospěšné i pro podniky. To tam zaznělo na tom fóru v Krakově velice výrazně, že to také zlepší eh, renomé podniků, že to umožní podnikům poučit se z té zpětné vazby, eh, kterou získají eh, od systému ADR a že podniky budou muset hbitěji reagovat na problémy spotřebitelů, budou tak efektivnější a konkurenceschopnější. Celkové úspory, které podle našich výpočtů mohly představovat prospěch pro evropské podniky, to se kalkulovalo eh, obtížně, ale my počítáme s nejméně 1,7 miliardami až možná 13 eh, miliard eur za rok. A to jsou náklady, které by bylo možno ušetřit v porovnání s tím, že by se spory řešily před soudem. Jsou tady totiž i úspory s tím, že se eh, napraví problémy a že eh, se zlepší renomé. Několik slov k nákladům. Vím, že některé členské státy berou náklady velmi vážně a eh, to břemeno, které by představovalo zavádění orgánů pro ADR. Těžko říct, co to bude stát zavést takový systém ADR, protože záleží na rozsahu a šíři takového ADR, jak územní jeho dosah, eh, tak eh, odvětvový dosah. Některé ty systémy by mohly stát třeba jenom 100 000 euro, ale jiné příklady, když se podíváte na největší orgány ombudsmanů v některých členských státech, třeba finanční ombudsman eh, ve Spojeném království stojí více než milion eur za rok, co se týče provozování. Máte na stranách 46 a 47 příklady těchto nákladů. Financování ADR bude na rozhodnutí členských států ty současné modely jsou velmi různorodé. Když jsme podnikům položili otázku, tak 60 dotázaných řekli, že jsou ochotní přispět k financování ADR. Mimo náklady na zavedení režimu ADR, dalším nákladem pro podniky budou informační, požadavky na informovanost, které uvádíme ve směrnici. To jsou náklady jednorázové, mělo by to být asi 250 euro na podnik. To jsou náklady tedy na eh, uvedení těchto informací na fakturách, na účtech, na webových stránkách a vzhledem k tomu, že podniky občas tak jako tak mění své eh, obchodní papíry, své komerční dokumenty, tak si myslíme, že ty náklady nejsou příliš velké. Náklady se zavedením eh, platformy ODR ponese komise, protože to byl její nápad. Ty náklady budou asi 2 miliony eur a roční údržba asi 300 tisíc. A potom další náklady na experty ODR, o tom můžeme ještě hovořit. Eh, tolik eh, ode mě, paní předsedající. Merci pour euh, Děkuji za tyto informace a vysvětlení. Nechali jsme si na to dost času, protože jsou to eh, základní otázky pro evropského občana. A nyní, vzhledem k tomu, že se jedná o spojené nádoby, tak ještě dám slovo Louis Krech, který je spravodajem a paní Tun a jinak já nevím, jestli je tu i paní Ivanová. Není, Mitro tu není, ale bude ho zastupovat Lois. A pak uvidíme, kdo se vrátí. A pak dáme slovo předsednictví rady. Takže prosím, Luisi. Děkuji, paní předsedající. Já vám děkuji za tuto velice jasnou prezentaci návrhů komise. Tyto návrhy podle mě představují dobrý základ, který zajistí, aby všichni Evropané měli přístup k dobrým a dostupným systémům ADR. My jsme eh, vyžadovali eh, tento návrh do roku 2011. Komise odvedla velmi dobrou práci tím, že dodala tento slíbený návrh včas jsme vděční za to, že komise se eh, nerozhodla pro tu možnost nedělat nic. Tento výbor mnohokrát poukázal na nedostatky eh, v rámci vnitřního trhu, které jsou spojeny eh, se současnou krizí, riziky tím, že evropský integrační proces zvrátí. Ta studie o těch 20 hlavních obavách obsahuje i obavy jako malá informovanost eh, evropských občanů, špatná účast člen, eh, členských států a nedostatky právního rámce EU. Dalším eh, nedostatkem je nekoordinovaný systém ADR. Fragmentární a nedůsledná dostupnost ADR podrývá důvěru občanů v jednotný trh. I tam, kde ADR existuje, jenom málo občanů o ní ví anebo využívá její služby nastala doba, aby ADR se stala eh, normálním eh, aspektem využívání práv pro evropské občany. Budou představovat přidanou hodnotu jak pro občany, tak pro podniky. Ten návrh je jasný a koherentní a jsem eh, také rád, že obsahuje kapitoly o informacích, ku příkladu, že budou podniky povinny správně informovat občany o dostupných režimech a postupech dobře nastavený systém ADR by nebyl eh, k ničemu, kdyby o něm spotřebitelé nevěděli. Solvit ku příkladu je užitečný nástroj pro řešení některých přeshraničních sporů, ale eh, trpí právě tím nízkým povědomím veřejnosti o něm. I když tam eh, je všechno, co je potřeba, některé věci je třeba vyjasnit. Ku příkladu otázku financování, tomu je potřeba se ještě věnovat. Komise a členské státy musí zajistit, aby bez ohledu na způsob financování, aby ADR fungoval nezávisle a transparentně. Je potřeba také dostatečně zajistit eh, to, aby se eh, aby, aby integritu systému ADR ohrožovaly neopodstatněné eh, nároky. Návrh také umožňuje Eh, roz, prodloužení té 90-denní eh, lhůty na rozhodování. Musíme vyjasnit, o co eh, se, je to prodloužení možné. Musíme tam dát nějaký, nějaký časový limit. Komise by také měla jít dále, než jenom poukázat na příslušné orgány v členských státech. Měla by také hovořit o koordinaci, výměně osvědčených postupů a šíření informací v nadcházejících letech nás e, čeká i legislativa o kolektivních žalobách společně s ADR by měla představovat balíček, který pomůže e, posílit důvěru v jednotný trh. Závěrem je potřeba si uvědomit, že důvěru občanů si musíme zasloužit. E, důvěra spotřebitelů je nezbytným požadavkem ekonomického růstu a jednotný balíček ADR dodá důvěru Eh, jak eh, občanům, tak prospěje podnikům. Už dlouho říkáme, že musíme znovu získat důvěru eh, občanů. Musíme se ujmout této iniciativy a Eh, zavést eh, minimum eh, ustanovení ADR a ODR do ustanovení o vnitřním trhu. Musíme přitom brát v úvahu stávající úpravu ADR, která už existuje v řadě členských stát, státech. Já se těším na debatu o ADR v nadcházejících měsících a to, že vznikne ADR, které bude prospěšné jak pro občany, tak pro podniky a sehraje dobrou úlohu ve vnitřním trhu. Děkuji. Merci. Donc je vais... Děkuji a nyní paní Děkuji. Děkuji. A děkuji také za prezentaci. Opravdu blahopřeji paní Miner a celému jejímu týmu. Vypadá to jako skutečný krok vpřed. A já se s napětím očekávám další měsíce ale e, každopádně ODR vychází z ADR, takže budeme spolupracovat na těchto otázkách oba dva s panem Grechem. Bude to jistě opravdu e, velmi podnětné. Já také souhlasím s tím, že informace o těchto nástrojích musí být daleko lepší než informace, které jsme měli až dosud. Všichni si stěžují, že e-commerce nepoužívá, eh, nepoužívá nebo nevyužívá se celý potenciál, který elektronický obchod skýtá. A ten obrovský potenciál pro ekonomický rozvoj se tak vytrácí. Já si jenom říkám, že když vytvoříme takovou platformu jako ODR, a pokud by se měla využívat pouze pro občany, nebo i pro obchod, obchodníky, jestli je to tedy jenom C2B nebo B2C. O tom bych očekávala ještě širší diskuzi. Scházíme se v trošku nešťastné době, protože se jedná o naše poslední zasedání před eh, vánočními prázdninami, ale možná by bylo dobré, abychom tu debatu zahájili, pak se nad tím zamysleli přes, eh, přes Vánoce a pak eh, s plnou vervou se do toho pustili zase začátkem příštího roku. Padlo tu, že byly oznámeny konzultace, evropské konzultace a 200, 200 různých skupin se přihlásilo. A mě by zajímalo, když je řeč o informacích, kolik jednotlivců se také přihlásilo do těch konzultací a jestli jste udělali ty konzultace ve 23 jazycích nebo jenom jako obvykle v jednom až třech jazycích. Tento systém informování a konzultací je totiž něco, na čem musíme ještě hodně pracovat, chceme-li, aby ty nové nástroje opravdu fungovaly. A pokud si přejeme, aby občané viděli, že jsou, to od, že jsou tyto kroky od toho, aby jim usnadnili život, že to nejsou nějaká další nová jména, názvy, pou, které pouze znamenají další břímě, které na ně padne. Nechci teď zacházet do technických podrobností, jako je počet těch facilitátorů a tak dále, protože jistě budeme v této diskuzi nadále pokračovat do větších podrobností, až pokročí také ADR, protože ODR opravdu bude záviset na eh, pokroku ADR, jak říkám, obojí spolu souvisí. Děkuji vám. Paní Vinová tady není z EPP, takže eh, slovo panu Švábovi, který se hlásil o slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem měl vždycky pocit, že je to nedorozumění, ale paní Ivanová není stínová zpravodajka, ale pan Major Možná, eh, možná, že jste mluvila o paní kolegyni Parvanové od liberálů. Paní kolegyně Majer je, pan kolega Majer je zpátky a měl by asi dostat slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já se omlouvám. Já jsem musel navštívit ještě další důležitá setkání, takže běhám mezi nimi. My tady máme návrh směrnice a máme tady, eh, už jsme tady prostě prodebatovali ten obecný díl té vlastní iniciativy a eh, dá se, že nabídneme podnikům i jednotlivcům eh, proveditelné řešení. A je správné, že ten systém bude dobrovolný, podle mého názoru, i na to už předsednictví upozornilo, ten systém musí být rychlý a levný a musí to být evropská úprava. Tento systém by také měl řešit technické otázky eh, jednotně ve všech 27 členských státech a přesto nesmíme eh, jednoduše vlastně eliminovat těch 750 nebo dokonce až tisíc stávajících státních systémů. Musíme je integrovat. A je také třeba zdůraznit, že hromadné žaloby, o nich se vždycky v, tomto, v této souvislosti hovoří, eh, pomocí těch eh, nemají nic společného eh, s ADR. Často se to chybně směšuje, ale toto Jedno je eh, vlastně eh, soudní, eh, sou, se řeší soudní cestou a to druhé se řeší mimosoudní cestou. My se tady právě zabýváme řešením, mimosoudním řešením sporu. A ještě několik bodů, které je třeba zmínit. Jak zajistit kvalitu konkrétně? Jak má vypadat dohled, který navrhuje komise v praxi? jak vlastně to má vypadat. Především návrh sankcí ze strany členských států eh, proti prohřeškům vůči té směrnici. To je ještě trošku pochybné, není to ještě vyřešeno. A potom také žádost o podporu ze strany členských států eh, pro ustavení eh, těch orgánů pro mimosoudní eh, řešení sporů ještě navrh k těm stávajícím. Zdá se, že je to matoucí, byrokratické a zbytečně drahé, takže to je potřeba ještě pečlivě prodebatovat. Eh, pak je tady otázka financování těch systémů. To je třeba pečlivě eh, vyjasnit ve všech 27 zemích. Důležitá je také otázka, jak vlastně můžeme zvýšit využívání systému ADR systém alternativního řešení sporů má eh, obrovský potenciál a tento obrovský potenciál je třeba eh, využívat, umožnit spotřebiteli, aby jej využíval. A také často potrhuji, a to především směrem ke komisi, že spotřebitelé musí o těch eh, existujících možnostech vědět. To znamená, musíme zavést odpovídající informační kampaň. Nejenom jenom tak jako obvykle hodit eh, pár informací, musíme zavést eh, nezbytně pravou informační kampaň. Jednak ze strany komise, ale také ze strany členských států. Tady je třeba pracovat ruku v ruce Eh, z evropské strany komise i ze strany členských států, protože ani nejlepší postupy nebudou k ničemu, když o nich nikdo nebude vědět. Spotřebitelé musí nejen vědět, co to je alternativní řešení sporů, musí také vědět, jak ten systém mohou využít a jestli se potom konkrétní podnik eh, na tom bude eh, podílet a jakým způsobem se k němu dostat takže jenom obecné informace jsou k ničemu, musíme eh, tedy zorganizovat velice konkrétní informační kampaně. My víme o řadě jiných věcí, které jsou dobré. Eh, třeba třeba ehm, máme evropskou směrnici o drobných nárocích, ta je velice užitečná, ale vůbec nikdo o ní neví, i když je v platnosti nebo v účinnosti už přes dva roky. A když eh, půjdete k soudu, tak by vám eh, každý soud měl předložit formuláře na tyto drobné nároky, ale eh, na soudech nejsou ani v Německu. Eh, všichni ti, kdo se zabývají ochranou spotřebitelů, by o tom měli vědět, ale ani v Německu tyto formuláře ani informace o tom všem nejsou k dispozici ministerstvo eh, spravedlnosti, když jsem se ptal, tak eh, řekli, že o tom informovali pod, eh, pomocí jakéhosi dotazníku, ale ty informace je potřeba předávat efektivněji. Není tomu tak doposud ani ne v Německu. Proto tedy bych výrazně žádal o zorganizování informační kampaně a o zkontrolování, jestli skutečně ta kampaň se také provede v místě každém a je také důležité i přes všechny rady a informační kampaně si uvědomit, že se jedná o systém dobrovolný a že to tak musí být, aby to rozhodnutí, ať už jej nazveme jakkoliv, eh, rozsudek, rozhodnutí, eh, že vlastně eh, nesmí být právně nejasný. Spotřebitelé ve všech státech eh, musí vědět, že eh, to rozhodnutí ne, nema, není právně závazné, není finální, že ten spotřebitel musí mít možnost se obrátit posléze i na soud a, eh, soudu, a soud by musí mít možnost přeskoumat rozhodnutí těchto orgánů. Tolik tedy ode mě momentálně. Já jsem přesvědčen, že společně se zpravodaji i stínovými zpravodaji budeme ještě dobře a e, podrobně spolupracovat. Děkuji. Alors, je vais donner la parole. Nyní předám slovo e, stínovému zpravodaji. A bude to zřejmě Luis, protože tady nahradí stínového zpravodaje, nebo kdo jiný jménem pana Rekona. Nejlusí. Vaším jménem také. Pan Repo se nemohl dostavit a proto budu mluvit za něj, neboli přečtu jeho eh, komentář. Eh, pan Repo vítá návrh komise a uvádí, že eh, roz, rozvinutím elektronického obchodu eh, se vnitřní trh značně rozrostl a rozšířil se i za národní hranice, ale spotřebitelé považují přeshraniční transakce za, rizikantní, eh, za riskantní, protože se obávají eh, obtížného řešení sporu. Eh, to stojí v cestě rozvoji digitálního vnitřního trhu a pan Repo je toho názoru, že veškerá opatření, která přispějí k posílení důvěry spotřebitelů v digitální trh, jsou velice důležitá. Proto návrh komise vytvořit, vytvořit jednotnou platformu pro ty, kteří nakupují online a pomůže tato platforma vyřešit spor spory online je velice užitečná. Eh, jednotný vstupní bod by měl být uživatelsky co nejpřátelštější, zdarma a k dispozici ve všech jazycích EU. Je důležité poskytnout dostatečné informace všem zúčastněným stranám o fungování tohoto systému jako celku, tak aby o něm eh, věděli jak spotřebitelé, tak obchodníci. Ale existují určité překážky ODR z hlediska spotřebitele k těmto otázkám patří e, zavést jasná pravidla pro e, problémy, které může ODR vyřešit, přístupnost pro všechny spotřebitele, včetně zranitelných skupin, e, technická dostupnost, vysoká kvalita internetové bezpečnosti a příležitost využívat systém ve svém mateřském jazyce. Příležitost v mateřském jazyce získat informace a pomoc, Eh, cena je také velice důležitá, buď zdarma, anebo za nízkou cenu, eh, nestranost a efektivita procesu ODR. Pan Repo se rád vyjádří i k dalším stanoviskům a těší se na konstruktivní spolupráci se zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Alors, je vais donner rapidement la parole à... Nyní rychle slovo panu Grossmanovi. A mohl by mluvit nejdřív pan Šva, protože potom musí odejít, nevadí to? Promiňte, pane Švabe, já tady upozorňuji na to, že musíte odejít. Der Mayer, já jsem wichtig... Kolega Mayer už řekl, eh, důležité věci, dobrovolný, dobrovolný rychlý evropský. Já souhlasím s tím, eh, co řekl, zvlášť co se týče toho povědomí. Eh, já si skutečně nevidím žádnou souvislost s AD, mezi ADR a e, hromadnými žalobami a možná, že by e, se dalo zabránit těm hromadným žalobám pomocí ADR. Proto je důležité, aby spotřebitel věděl, jaké možnosti má k dispozice. My stále narážíme na to, že e, vlastně alternativní mimosoudní řešení sporů je málo známé, i když představují dobrou příležitost jak pro podnik, tak pro spotřebitele dojít k řešení, které je levné a výhodné. Německý eh, parlament eh, právě schválil nová pravidla eh, pro mimosoudní řešení sporů dobrovolných soudců a já chci upozornit na jeden bod, které je, který je z mého hlediska naprosto rozhodující pro to, ať už je to online anebo ne online, a to je důvěra. Jak přesvědčit spotřebitele, aby měl dostatek důvěry eh, v, to, v ten elektronický postup nebo normální postup, aby ten postup využíval. Aby věděl, že to má výhodu eh, oproti normálnímu soudnímu řešení sporu, Protože kdybychom nabídli běžně tedy ADR eh, které by nebylo přeskoumatelné soudem, tak by si, tak by si eh, občan řekl, že snad bude lepší jít rovnou k soudu. Proto si musíme velice dobře eh, promyslet, jakým způsobem posílit důvěru spotřebitele, aby skutečně využíval tyto postupy, protože tím odlehčíme eh, soudům a co ještě důležitější, dáme spotřebitelům v jednokolovém řízení eh, dojít ke svým právům. A to je právě na ADR i ODR to nejdůležitější. Eh, u toho digitálního postupu je mimo to jasné, že tady můžeme lecos udělat i pro vnitřní trh když se nám podaří tento postup zavést, tak to vzbudí důvěru i přes ty přeshraniční eh, obchody, eh, že te, které neskvétají tak, jak bychom to chtěli vidět. Takže tím můžeme posílit vnitřní trh a můžeme trošičku přispět k tomu, že občan uvidí, že tedy kdyby náhodou byly nějaké problémy s tím podnikem, že bude možné je rychle eh, online vyřešit a dostat se ke svým právům. Ta práva přednést a co nejdříve eh, se k ním dostat, ale Jinak chci říci, že oba dva ty postupy jsou velice důležité, abychom znovu získali důvěru spotřebitele v evropský jednotný trh a proto by bylo dobré, eh, aby ti, kteří pracují na těch postupech, zpravodaj i stínoví zpravodajové, eh, jak tedy zapracovat do toho postupu tolik důvěru, aby, pane Majere, eh, spotřebitel také tyto postupy rád eh, využíval, aby v ně mohl mít důvěru, aby raději tedy využil tyto postupy, než by šel k soudu. O tom budeme muset ještě intenzivně diskutovat aby bylo občanovi jasné, že tady se vnitřní trh zlepšuje a že se do, do, dobere svých práv. Děkuji, pan Schwab. Eh, děkuji, pane předsedo. Nyní nebudu eh, do detailů. Eh, já se připojuji k mým kolegům. Podle mě eh, toto je velká zásluha Evropské komise, to, že nám představila návrh na směrnici, který je velmi dlouhodobý a velmi dobře propracovaný. Evropský parlament eh, pracoval i ve spolupráci s radou. Mnohé detaily této směrnice jsou již známé vzhledem k práci, kterou komise již vykonala. To je za prvé. A za druhé, na eh, základě eh, práce, této intenzivní práce, eh, ve výboru je nutná rychlá diskuze. Evropská komise má velmi ambiciozní program. Do března bychom měli uzavřít tuto otázku, takže oba dva zpravodajové by měli předložit kalendář pro naše konzultace. Uvidíme, zda a jak zorganizovat eh, schůzi a kdy bychom mohli počítat s těmi konkrétními zprávami. A za třetí, rozhodující bod k tomuto tématu bude to, zda se nám opravdu podaří eh, se zasadit o to, aby ekonomičtí evropští operátoři eh, mohli považovat tuto směrnici za směrnici, která je v jejich zájmu. Proto bude zcela nezbytné předložit pozměňovací návrhy a budeme muset přesvědčovat tyto subjekty. Eh, Hans Peter Mayer řekl správnou věc. Tento systém bude fungovat jenom tehdy, když eh, tu proceduru budou lidé dobře znát a kdy tady budou kompetentní osoby, které ji budou prosazovat. A v minulosti máme mnoho příkladů, že tyto věci také nemusí fungovat. Čili komise bude muset udělat opravdu velice podrobnou a pečlivou, trpělivou práci. Já eh, si přeji, aby mohlo dojít ke konstruktivní výměně, tak jak tomu bylo mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji. Doufám, že k tomu dojde a že budeme moci mít preferenční dráhu, řeklo by se, pro tento legislativní postup musíme postupovat eh, rychle. Například eh, bychom mohli si vytyčit cíl vyjednávání na plenárce před eh, letními prázdninami. Musíme prostě pracovat v těsném závěsu. Já jsem se připravil na tuto diskuzi, ale vzhledem k tomu, že také kolegové nejdou do technických detailů, tak se vzdám takového toho hovoru. Nicméně máme 20 detailních bodů které bychom měli ještě prodiskutovat v tomto návrhu a to bychom měli udělat v lednu. Bylo by dobré, kdybychom měli už kalendář našich příštích schůzek. Děkuji výboru, děkuji za studii o dopadu. Bylo to trošku dlouhé, ale nyní je jasné, že mezi eh, různými obcemi je tento návrh možná nejpříznivější určitě bude mít taky určité náklady a na tom je třeba ještě pracovat, abychom mohli eh, tento eh, návrh zvýhodnit a aby, byla výhodná, aby byl tento návrh výhodný nejenom pro spotřebitele, ale i pro podniky. A dál už to nebudu komentovat z důvodu časových. Děkuji. Děkuji. Chtěl by ještě některý z poslanců nebo poslankyň něco dodat? Nikoliv? A v tom případě dáme slovo polskému předsednictví, panu Pavlovi Zagajovi. A samozřejmě, že už jsme tu všichni konstatovali, že polské předsednictví bylo skutečně vynikající, provázené evropskou vizí, vizí evropské integrace. A tady se jedná o téma, které je pro evropské občany nesmírně důležité. Hovořili jsme o tom 13. a 14. prosince a já vám teď s potěšením dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A protože se hlásím poprvé, tak bych rád z kraje řekl, jak jsem nesmírně potěšen, že před vás mohu předtoupit. A Nemohu než souhlasit s paní předsedkyní v tom, že polské předsednictví udělalo vše, co bylo v jeho silách. V otázce ADR a ODR, tak abychom učinili pokrok co nejrychleji. Chci poděkovat také tomuto výboru za to, že um, zorganizoval první prezentaci a slyšení o těchto dvou legislativních návrzích, protože chceme, aby byly schváleny co nejdřív. Takže těsná spolupráce mezi radou a parlamentem se zdá probíhat velmi úspěšně. Dovolte mi stručně říci, že jsme v radě strávili tři pracovní dny tímto tématem 29. listopadu jsme eh, práci započali, měli jsme první výměnu názorů. No, jak zmínila paní předsedkyně, eh, tak 13. a 14. listopadu jsme pak vedli podrobnější diskuzi. Nastartovali jsme také diskuzi s prezentací hodnocení dopadu. Já bych chtěl vřele poděkovat Evropské komisi, která byla nesmírně odvážná a zodpověděla i nesmírně ožehavé, nelehké dotazy ze strany členských států. A myslím si, že ty odpovědi komise osvětlily smysl těchto nařízení. Musím také říct, že se nacházíme v raném stádiu kdy postoje členských států ještě nejsou definitivní. Zatím jsme vedli předběžnou výměnou, výměnu názorů a předběžné otázky k těmto právním aktům, ale šlo nám o to, aby členské státy se mohly dozvědět a naučit se o tom celém systému, aby chápali, rozdíl mezi výsledky mezi ODR eh, a ADR, jaký je mezi nimi vztah. Chtěli jsme členským státům dát příležitost eh, dovědět se co nejvíc od Evropské komise. A první, eh, náš první dojem je, následující. Členské státy pohlíží na eh, celou tu koncepci pozitivně. Nebyly tam žádná, nebyla tam žádná negativní odmítavá stanoviska a to eh, samozřejmě eh, je příznivým znamením pro další jednání. Musí se ještě dál jednat o mnoha různých bodech. Oba návrhy jsou v mnoha ohledech inovativní a budeme tudíž muset pokračovat v jednání o konkrétních věcech. A vy jste se již některých těchto věcí dotkli. Je to otázka rozsahu působnosti obou aktů. Jakých transakcí by se to mělo týkat? Jaké by pokryty být neměly? Jaké jsou informační požadavky na no, podniky? Jakým způsobem jsou tyto akty propojeny se stávajícími systémy ADR, které již existují v některých členských státech. nebo několika dnech jednání v radě jsme také hovořili o vztahu mezi ADR a ODR. Všichni dobře víme, že některá břemena budou muset eh, eh, být eh, než nesena na, na bedrech členských států a byl tu zájem o to zjistit, jaká by ta zátěž měla být, jakého charakteru. Takže to jsou věci, kterých jsme se v našich diskuzích dotkli. Chci ještě jednou poděkovat tomuto výboru za jeho usilovnou práci, chci poděkovat komisi, za to, že tyto návrhy připravila. Chci popřát našim kolegům z dánského a kyperského předsednictví, samozřejmě podle toho, jak rychle budou postupovat. Chci jim popřát plodnou práci a rychlé uzavření jednání ve spolupráci s Evropským parlamentem, zvláště s tímto výborem. Děkuji. Děkuji. A děkuji také za to, co jste udělal a i za to, že jste zdůraznil eh, odvahu výboru eh, v těchto dvou nařízeních, jelikož jsme na konci roku, tak si můžeme udělat kolektivně radost, že tato eh, dvě tato dvě řešení jsou důležité, ale malé detaily jsou velice důležité a zde byla opravdu odvaha v těch malých detailech, takže nyní Eh, dám slovo Evropské komisi, ta zodpoví vaše dotazy a předám slovo hlavně té ženské části komise a potom budeme hovořit i o kalendáři. Děkuji. Myslím, že bych měla jasně říci, že mezi námi máme i některé kolegy, tedy muže, kteří sehráli důležitou roli, ale eh, nechali jsme je sedět více vzadu. Každopádně chci ocenit úsilí všech, kdo se podíleli na diskuzích. A těch diskuzí bude potřeba ještě více. Nepochybně to bude nesmírně důležité pro další pokrok debaty. A já se pokusím zodpovědět i jen ty hlavní body, aniž bychom ovšem zacházeli do příliš velkých podrobností. Nejprve k té konzultaci. Ta byla provedena opravdu v 22 jazycích. 22. Ano, 22. Zkrátka ve všech jazycích společenství. Ale abych odpověděla na vaši otázku, měli jsme šest individuálních reakcí od jednotlivců, kolem 20 od spotřebitelských organizací. A jinak nejvíce 94 eh, odpovědělo určitých profesních eh, spolků zastupujících ehm, obchodníky. A když si přečtete ty odpovědi na konzultace, tak vidíte, že většina eh, obchodníků se stavěla k rozvoji ADR pozitivně, což potvrdila také tisková zpráva Business Europe, o přijetí těchto návrhů, kde se vítá jejich přijetí. A e, generální ředitel e, Business Europe řekl, že se jedná o řešení win-win pro všechny. Přijetí těchto návrhů je důležitým krokem k posílení důvěry spotřebitelů, která je hnací silou růstu a e, pracovních příležitostí. Takže myslím, že podnikatelská sféra je na naší straně řada poslanců hovořila o významu informování a my s tím nemůžeme než souhlasit. Je opravdu důležité, aby spotřebitelé byli spraveni o možnostech, které tato směrnice otevře. A hodláme věnovat hodně úsilí právě osvětovému úsilí směrem k veřejnosti, ale to je další fáze, tomu se budeme věnovat eh, později až eh, budou ADR již existovat. V samotných návrzích také klademe velkou zodpovědnost na vedra eh, obchodníků, aby sami informovali spotřebitele v prodejních místech eh, ohledně toho, jaká ADR by zodpovídala za případné řešení sporu to je pak velkou pobídkou k tomu, aby sami obchodníci se na tom, na tom informování podíleli, oni o tom budou vědět, o té možnosti. A my doufám, že tím vznikne pak určitý trend, který bude povzbuzovat eh, obchodníky v tom, aby ADR využívali. Eh, v odpověď panu Majerovi je pro nás nesmírně důležité, abychom v míře, v míře, v které je to možné, ponechali v platnosti stávající ADR tam, kde to funguje. Tak jsme to nechtěli nějak měnit nebo rekonstruovat. Když uh, něco funguje, není potřeba to opravovat. Většina těch ADR už existuje, vyhoví kvalitativním požadavkům ve směrnici, i když se to bude muset prověřit. Eh, nemusíme podezírat eh, stá většinu eh, ADR, že by neměli splňovat ty podmínky. Některé budou po, po, po, samozřejmě potřebovat určité změny, ale většina ne. Dále přístup ke spravedlnosti. To znamená, že všichni obchodníci a další by měli mít um, přístup k justičnímu řešení, to, že by, a že by měl existovat eh, určitý dobrovolný přístup ADR eh, a ODR a že to eh, žádným způsobem, že se tím není dotčeno jejich právo obrátit se na soud. Pan Repo, který se vyjádřil o při, zpřístupnění o možnosti hovořit s ADR ve vlastním mateřském jazyce. To jsou všechno důležité věci, které budeme brát na vědomí při nastavování té platformy. Ale spotřebitel bude a měl by být schopen fungovat ve vlastním jazyce a facilitátoři jim budou dávat, budou dávat informace opět ve vlastním jazyce jeden z důvodů, proč ti facilitátoři eh, tam vůbec jsou, aby se eh, usnadnila komunikace mezi eh, zákazníkem v jednom členském státě a obchodníkem ADR v jiném. Další otázka, která se objevila, jakostní otázky. Jistě ty, tyto principy budeme sledovat, chceme se přesvědčit, že jsou nastavené správně, že by se ještě dali zlepšit i dále. Financování bude opravdu klíčovou otázkou v této diskuzi. Pracovní skupina rady už nás požádala, jestli bychom mohli rozpracovat financovací otázky v hodnocení dopadu. Já nevidím důvod, proč bychom nemohli případně využ- předložit tyto argumenty tomuto výboru. A pak otázka monitorování a sankcí. Domníváme se, že je důležité, aby určité monitorování fungovalo, existovalo. Um, tak aby ADR mohly fungovat v souladu s jakostními principy. Sankce, eh, které jsme zapracovali do návrhu směrnice, jsou velmi omezené a to je neposkytnutí informací, legislativní orgány dohodly podobné sankce za neposkytnutí informací i v otázce zpráv spotřebitele, když eh, je to samozřejmě vědomé eh, zadržení neposkytnutí informací, tak by měla být sankce. A dále je sankce za to, když ADR nenahlásí své fungování dozorčímu orgánu, což myslím opět je poměrně standardní způsob zajištění plnění podmínek směrnice. Možná jsem nezodpověděla úplně všechny otázky a budeme mít více eh, diskuzí v dalších měsících, ale děkuji výboru za jeho práci. Chci poděkovat eh, polskému předsednictví za to, že věnovalo již nyní tolik pozornosti tomuto tématu. Myslím, že um, se to rozdělilo velmi dobře. Víme, že jsou to některá těžká témata, že je budeme muset dále řešit, ale doufám, že se nám to úspěšně podaří v příštích několika měsících. Děkuji vám. Merci. Eh bien, avant de redonner... Nežli předáme ještě slovo eh, předsedovi, který se vrátil do našeho výboru, tak vám chci sdělit, kalendář, eh, předběžný tedy, protože definitivní kalendář eh, potom bude určený až 24. Eh, ledna na zkusce koordinátorů. Máme velmi zhuštěný kalendář. Deadline pro zasílání stanovisek překladuje 3. února. Potom to je moc brzo. Ne, je tady změna, promiňte, ano. Takže je trošku méně zahuštěný, čili slyšení a výměna názorů 29. února, to už je lepší. Potom lhůta k předávání Dokumentace k překladu je 4. března, zkoumání stanovisek 21. března, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů 30. března v poledne, potom zkoumání těchto pozměňovacích návrhů 24. nebo 26. dubna, potom 30. Eh, května ještě jedno setkání a potom v červencové, na červencové plenáce se bude hlasovat. 2012 samozřejmě. To víceméně odpovídá eh, tomu kalendáři, který předložen pan Šváb před eh, eh, létem. Takže nyní předáme slovo předsedovi. Chceme poděkovat všem, kteří sledovali tuto diskuzi. Ještě jednou děkuji polskému předsednictví a děkuji i komisi. A jak jsem Eh, již zdůraznila, děkuji nejenom ženám, ale i eh, mužům. Ti spolupracovali ve velké harmonii s našimi ženami, takže hezké Vánoce vám všem. Donc je continue. Takže budeme pokračovat příští další uh, zprávou a potom Malcolm uh, převezme obvykle, jako obvykle předsednictví. Takže změníme námět, nicméně neopouštíme evropské občany a spotřebitele. A nyní se budeme zabývat potravinami určenými pro kojence a pro malé děti a eh, budeme se zabývat i potravinami pro zvláštní léčebné účely. Takže předám rovnou slovo zpravodajovi, což je paní Iliana Ivanová. A, a potom bude hovořit stínový eh, zpravodaj, eh, který je tady. Možná jich bylo několik, nejsou tu všichni. Takže paní Ivanová, máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, návrh komise o potravinách pro kojence, děti a pro zvláštní eh, zdravotní účely Ti z vás, kteří chtějí odejít z místnosti, prosím, odejděte potichu. Děkuji. Paní Ivanová, prosím, pokračujte. Návrh komise eh, vlastně obnovuje pravidla pro eh, potraviny, pro zvláštní účely, tak jak vyplývá ze směrnice 39 2009 eh, Evropské komise. Ten nový text vlastně um, mění stará pravidla, některá nahrazuje, co se týče specifických potravin. A obecně vítám návrh komise, podporuji přístup komise, kdy chce zachovat eh, vertikální směrnice pro eh, potraviny pro eh, malé děti, kojence a lékařské potraviny. E, tím, že se vzdáme koncepce dietních potravin, která je matoucí, e, která vedla k fragmentaci trhu, poskytneme vyšší e, ochranu zranitelným spotřebitelům. Očekávám, že navržené zjednodušení stávajícího právního rámce sníží administrativní zátěž pro podniky, zvláště malé a střední, a podpoří volný pohyb těchto potravin. Tato reforma, myslím, také podpoří inovaci v tomto odvětví, které patří k nejkonkurenceschopnějším v evropském průmyslu. Některé otázky, k nímž se chci vyjádřit, se týkají úpravě eh, potravin s lepkem. Komise navrhuje eh, upravovat potraviny pro celiaky a nařízení o zdravotních tvrzeních. Podle mě je to důležité téma a myslím, že by bylo vhodné upravovat eh, tyto kategorie pracovin, eh, potravin pod eh, novým nařízením o informacích o potravinách, co se týče označování potravin, tak, aby se dočkala stejné úrovně ochrany jako v současné době. Dále mléko pro malé děti, to e, vlastně mléko pro kojence, e, to znamená pro děti od e, jednoho do třech roku, které představuje rostoucí odvětví v řadě členských států doposud nejsou vlastně e, založena žádná hodně právní pravidla pro tyto produkty. Zcela podporuji návrh komise e, upravovat toto mléko čistě e, tedy nařízením o výživě a zdravotních tvrzeních a Komise by také měla přeskoumat žádoucnost tedy zvláštních ustanovení pro označování tohoto, těchto typů mléka, což myslím zvýší důvěru spotřebitelů. Další kategorie těch takzvaných dietních potravin, které ale vypadly eh, vlastně z toho návrhu nařízení, eh, jsou potraviny pro sportovce, potraviny pro zeštíhlení a nízkokalorické potraviny. Podporuji eh, komisi připojit tyto kategorie potravin eh, pod nařízení o eh, zdravotním tvrzení, protože to jednodu, eh, situaci zjednoduší a zvýší ochranu a informovanost pro spotřebitele. Co se týče potravin pro zeštíhlení, také souhlasím s komisí, že také by to mělo být pod nařízením o zdravotních tvrzeních. Eh, nízkokalorická dieta to je senzitivní téma, doposud nejsou eh, zavedena žádná konkrétní pravidla, která se týkají složení, označování a využívání této nízkokalorické diety. Eh, to se týká jídel pod 800 kalorií. To by mělo být podáváno pouze za lékařského dohledu a mělo by to být upraveno směrnicí 29 pro potraviny eh, se zvláštním eh, zdravotním účelem a také bychom měli připojit eh, doložku pro ne, ne, nepoužívání těchto potravin, to znamená státy, které nechtějí povolit používání těchto potravin na svém území. A také inovace, které vedou v, berou v úvahu relevantní technický pokrok. Komise by měla být schopná pružně eh, aktualizovat eh, aktiv přenesené pravomoci, aby podporovala inovace v tomto odvětví. Eh, konkrétně chci poděkovat komisi, vidím zde zástupce komise, chci jim poděkovat za velmi dobrou spolupráci během přípravy tohoto stanoviska. Chci také Eh, poděkovat našemu sekretariátu, který odvedl velice dobrou práci a samozřejmě všem stínovým zpravodajům, kteří eh, velice eh, ochotně spolupracovali a těším se na vaše názory na toto stanovisko. Děkuji. Merci. Děkuji, takže nyní předám slovo zpravodaji. Ostatní jsou pryč a zůstává tady jenom paní Sehnalová, takže slovo. Vážené kolegyně a kolegové, Téma potravin pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely je z pohledu našeho výboru určitě velmi důležitým. A přijatá opatření totiž budou mít e, přímý dopad na spotřebitele, které rozhodně právem řadíme mezi ty nejzranitelnější děti a osoby se specifickými výživovými požadavky. Naším úkolem je proto z mého pohledu jednoznačně zajištění co nejvyšší míry ochrany těchto spotřebitelů a fungování vnitřního trhu eh, v podstatě v této věci považuji za druhotné. Zde vidím hlavní přidanou hodnotu tedy stanoviska za výbor IMCO a věřím, že se v této otázce zhodneme. Eh, Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za její návrh eh, a vnímám v něm eh, nicméně několik bodů, které budeme muset ještě všichni společně prodiskutovat. Mám na mysli především alokaci jednotlivých kategorií potravin pod různá nařízení a to právě s ohledem na kompetence našeho výboru. K návrhu komise mám ještě další připomínku. Stávající legislativa umožňuje, aby si členské státy zavedly povinnost notifikace potravin určených pro zvláštní výživu před jejich prvním uvedením na trh. Upozorňuji, že se nejedná o proces schvalování, pouze oznamování. Tímto požadov, eh, požadavkem se předchází uvedení na trh potravin, které by mohly ohrožovat bezpečí spotřebitele. Určitě podporuji, aby byla zachována stávající možnost přijmout, respektive zachovat notifikace a existoval mechanismus kontroly eh, potravin uváděných na trh. Zkušenosti prokázaly, že postmarketingová kontrola je nedostatečná. Myslím si, že si nemůžeme dovolit hazardovat se zdravím dětí a dalších spotřebitelů. Moje pozornost bude dále upřena na článek 10 návrhu upravující zvláštní požadavky na složení a informace. A to především na pasáž o požadavcích na propagační a obchodní praktiky a reklamu týkající se těchto potravin. To je tedy z mé strany jako stínové zpravodajky vše a určitě se budu těšit se s paní zpravodajkou na další spolupráci nad tímto návrhem. Děkuji. Merci. Děkuji. Někdo jiný ještě si přeje se vyjádřit k, této, k tomuto bodu? Antonio? Já nejsem stínový zpravodaj tohoto výboru, ale jsem stínový zpravodaj k této tématice v jiném výboru. To je důvod, proč jsem se přihlásil o slovo. Obecně sdílím s tím, co zpravodaj navrhuje. V tomto okamžiku je normativa eh, zároveň příliš obecná a zároveň příliš vertikalizovaná. Příliš obecná, protože ten koncept dietetických potravin má dnes nejednoznačnou definici a může být různě vykládán v různých zemích. E, současně ale je tato normativa příliš podrobná, protože nám vlastně ukládá vertikální legislativu pro různé technické problémy na problém definice dietetických potravin je řešen eh, stanovením, eh, které jasně odkazují na některé kategorie potravin, které pokládá důležité pro některé skupiny obyvatel, například kojence, novorozeňata, případně potraviny, které se zakladají na obilovinách nebo potraviny pro eh, nemocné, kteří musí eh, být pod lékařskou kontrolou. Vitamíny, minerální soli, to jsou všechno eh, věci, které mohou být přidány k těmto potravinám a proto se tento návrh netýká jenom ochrany spotřebitelů, ale týká se i technicko-vědeckých aspektů, které jsou velmi důležité. A na závěr. se zde zavádí i povinnost respektovat vysokou míru ochrany zdraví a povinnost konzultovat eh, specialisty ve všech eh, a F, orgán EFSA pro všechny eh, substance, které se tam používají. Spravodaj přistupoval korektně k této látce, nemění návrhy komise, ale prohlubuje, zvyšuje hladinu bezpečnosti pro spotřebitele, takže myslím, že mu za to musíme poděkovat. Děkuji. Merci. Děkuji. Myslím, že jste jak Antonio, tak zpravodaj zdůraznili eh, koncept dietetické potraviny eh, a to, že eh, tato definice je různá v různých zemích a sleduje různé zvyky. A nám se jedná o to, abychom nejenom ochránili spotřebitele, ale i zdraví, a čili systém zdraví v Evropě. Proto je to důležité, protože toto je jeden z klíčových prvků. A jedná se zde o to, abychom vzali v potaz i vědecké poznatky. A nyní předám slovo komisi. A pokud někdo jiný se k tomu již nechce vyjádřit, a to bude pan Bazil Matudakis z komise, z generálního ředitelcí Samko. Thank you, um... Děkuji. Paní předsedkyně. Já chci vřele poděkovat paní Ivanové za zprávu jak řekla, opravdu existuje dobrá úroveň spolupráce, které si ceníme. A já si myslím, že její příspěvek, jakož příspěvek dalších řečníků, nám dosti usnadňuje život, protože my jsme si vědomi té podpory návrhu komise. Těší nás, těší nás to. mnoho, mnohé z bodů, které zazněly a na kterých bych chtěl trvat, se týká otázky těch eh, potravin bez glutenu nebo s nízkou úrovní glutenu pro určitou skupinu. Můžeme vás ujistit, že míra ochrany má být totožná, protože tady máme pravidla týkající se označování těchto produktů, tudíž stejná úroveň, stejná ustanovení, která dnes existují, budou přenesena do příslušného nařízení. Komise původně samozřejmě navrhla eh, převedení, protože potvrzení informacích, protože tehdy ještě nebyl přijat příslušný akt, ale my bereme na vědomí doporučení paní Ivanové, aby ta pravidla byla přijímána v rámci ustanovení článku 36 eh, informací o potravinách pro spotřebitele. A my bereme na vědomí, že Tímto směrem postupuje také rada nebo mnoho členů rady. Ehm, komise to bere na vědomí. Můžeme říci, že komise to sice zatím ještě neschválila, ale ohledně toho, jak se to má dělat, tak existují určité instituční otázky, které ještě musí mm, být probrány. Už tady existují akty přenesené pravomoci pro komisi, které počítají s takovými pravidly. Je to částečně instituční otázka, ale jak jsem řekl, v zásadě to můžeme podpořit nízkokalorická výživa nebo diety, tedy eh, my jsme nechtěli regulovat v rámci rozsahu působnosti, ale nasloucháme slovům parlamentu na toto téma. Víme také, že poměrně dost členských států v radě chce, aby byly tyto produkty regulovány. A já mohu říci, že komise velmi vedlivě naslouchá i těmto návrhům. A pokud jde o mléka, tak to doporučení je v souladu s tím, co navrhla komise. Aby to bylo spíš řešeno v rámci tvrzení. nebudeme věnovat této otázce velmi bedlivou pozornost. Bylo tam také ještě něk- bylo tu také několik odkazů na konzultaci Evropské agentury pro bezpečnost potravin EFSA. Je to důležité z důvodu veřejného zdraví, aby komise vždy konsultovala um, tento orgán a také je v tom návrhu formulace v tomto směru. Pokud jde to, co se týkalo notifikací, to nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale s těmi notifikacemi se již počítá v rámci konkrétních pravidel, v rámci kojenecké výživy a Takže smyslem je, abych tom, to tam, abychom to tam ehm, ponechali v těch specifických pravidlech. Tady teď je řeč spíš o celkovém rámci. A k inovacím Ano, chtěli bychom zajistit, aby byla nařízení aktualizována v souladu s vědeckým pokrokem. Tak, aby byla inovace skutečně zaručena. Nemyslí, myslím, že žádné další body nebyly, takže to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji a předám slovo zpravodajce. Děkuji. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se přihlásili komisi za její poznámky. Vzala jsem na vědomí vaše připomínky paní Sehnalové také. Já podporuji to, co vy říkáte ohledně potřeby eh, posílit ten kontrolní mechanismus. A proto jsem navrhla také nový, eh, nové úvodní ustanovení 27c, kde se členské státy specificky žádají, aby prováděly eh, inspekce podniků a já doufám, že komise s tím bude souhlasit ale každopádně podporuji váš návrh více kontrolních mechanismů, neboť máme sice nařízení, ale to je jedna věc, ale kdo ho pak dodržuje, to je věc druhá. Není to až tak jisté. Proto trvám na tomto ehm, ustanovení 27c new. A mm, kromě toho nemám nic, co bych chtěla obzvlášť dodat. Všem vám nesmírně děkuji a přeji vám šťastné svátky. Merci. Děkuji. Polské předsednictví již musela odejít. Zřejmě se zúčastní našich příštích diskuzí kalendář, alespoň předběžně. Víme, že že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 12. ledna, vyzkoumání potom je 6. února. Promiňte, já skončím ten eh, kalendář a potom ještě se chce vyjádřit jedna z eh, našich eh, mluvčích. budeme hlasovat eh, vlastně ve stejný den, kdy se hlasuje i v jiném eh, výboru, takže to je trochu obtížné. Budeme muset změnit tento kalendář. Uvidíme, zda to půjde, protože budeme eh, hlasovat v Envy, to je 29. února. Takže v plenárce zřejmě v Dubnu. 2012. Bude se to odehrávat všechno ve stejném okamžiku, no to probereme ještě na konci ledna, paní Ormanová. Jelikož vy jste stínový eh, zpravodaj, tak jste chtěla něco říct si zřejmě, tak vám předávám slovo. And uh, I do apologize. I know it's uh, very impolite uh, and just uh,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 co je považováno za mléko pro eh, kojence, musí, eh, musí podléhat zvláštnímu přeskoumání. Eh, komise by neměla nějakým způsobem měnit definice mléka pro kojence, dětské, dětských potravin a potravin pro zvláštní lékařské, lékařské účely. Takže neměly by tady být žádné akty v delegované pravomoci mělo by se postupovat eh, běžným řádným legislativním eh, postupem. A potom princip obezřetnosti je třeba zdůraznit, že eh, jedním z hlavních zásad této legislativy by bylo zajistit, aby se na trh nedostaly nebezpečné potraviny, žádné látky, které jsou označeny za nebezpečné, se nesmí dostat do složení eh, těch potravin, kterých se týká tato právní úprava. Tady musíme být velice přísní, co se týče přítomnosti pesticidů v potravin, eh, které jsou pro zranitelné skupiny eh, obyvatelstva. Žádné tedy nebezpečné chemikálie nebo jiné látky nesmí být strpěny. To je vše ode mě a všem se omlouvám za to, že jsem přišla. Merci pour ces précisions. Est-ce que... Jenom upřesnění zpravodaj k tomu ještě něco chce, ne? Takže myslím, že můžeme přejít. Eh, jsme eh, celkem eh, v správném čase, takže příští otázka předám slovo já panu předsedovi. Voilà, voilà, in English. takže dámy a pánové, necháme tým, který se eh, zabývá potravinami, eh, opustit sál, ale ehm, máme tu tým z Komise pro DG Informační společnost, je tu pan Tareva, který, jestli vzpomínáte, tak nám prezentoval hodnocení dopadu na toto téma. A paní Korola já jsme byli na velmi zajímavém slyšení průmyslového výboru, eh, z kterého teď přicházíme. Paní Korola tam má eh, představit své návrhy. Takže pan Tarabela, kterého vítáme, protože jeho velký projekt na rok 2012 je předložen, je to eh, ta směrnice o veřejných zakázkách, asi 400 stránek na mém stole, takže eh, myslím, že nás bude čekat hodně čtení přes prázdniny. Každopádně vás vítáme jako stínového zpravodaje pro roaming, pak je to pan Kreuzmann, který byl předtím v průmyslovém výboru. Pan Bilan tu není, já řeknu něco za něj. Pan Dion tu také není, pan Slaviny tu také není, ale máme kvórum. Takže dám slovo paní Korhola, aby mohla předložit návrh, který eh, děláme ve spolupráci s průmyslovým výborem. Děkuji vám. Děkuji, Malkome. Jak víte, nařízení roaming 3 musíme dát eh, sestavit poměrně rychle. A snad eh, dosáhneme ehm, dohody v prvním čtení, aby eh, ne, nedošlo k nějaké mezeře v platnosti. Ehm, máme společný názor s ITRE, máme společnou zodpovědnost, ale jediný odstavec, který spadá pouze do, pod ITRE, je 3, článek článek 3, ale strukturální opatření a cenové stropy nemohou být oddělovány. A to, samý, to samé se týká těch e, velkoobchodních stropů. IMCO e, se zabývá tím aspektem e, informování spotřebitele, to je tam pokryto dost dobře. Když se podíváme na efekt stávajícího roamingového nařízení z roku 2007, Ehm, a jeho změny z roku 2009, tak vidíme, že to podstatně snížilo cenu roamingových hovorů a SMS. Ale ehm, přesto ta retailová cena je spíše u maximální výše toho stropu a chybí konkurence. Komise ve svých cílech digitální agendy uvedla, že rozdíly mezi roamingem a národními tarify by měly do roku 2015 se blížit nule. Abychom se k tomuto cíli dostali, musíme nalézt řešení, které zaručí soutěž a účinné fungování roamingového trhu i po stanoveném datu. Na no, pár slov ke strukturálním opatřením a stropům. Probírali jsme několik, podrobně několik strukturálních řešení, Single MC, Dual MC a um, další, které měly své výhody a nedostatky a nejistoty. Zatím je ještě těžké určit, co bude eh, dlouhodobě nejlépe fungovat. Takže by bylo absurdní snažit se legislativními kroky zvolit jedno či druhé řešení. Že tím bychom mohli vytvořit legislativu, která bude zastarala v době, kdy bude vcházet v platnost, protože technologie se vyvíjí velmi rychle. Proto tam uvádíme pouze některé klíčové prvky. Z hlediska stropu jsme navrhli některé změny, pár dalších předložíme dnes, později s ohledem na to, že bychom měli mít dost velký prostor mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami, s tím, že maloobchodní cena by měla být 2,4 až 3 krát velkoobchodní. Abychom eh, na trh přilákali nové hráče, aby se cena pak usadila na úroveň určitého rozumného zisku, abychom mohli eh, zrušit ty cenové stropy. Stávající ceny jsou absurdní, ale pokud chceme vytvořit nový trh pro roamingové operátory. Měli bychom je udržovat na zároveň na rozumné výši, abychom přilákali je nově eh, vstupující aktéry. Myslím, že ty cenové stropy by mohly několik let pokračovat i eh, po roce 2016, aby eh, jsme dali trhu možnost se nějak rozvinout, a zatím ještě nemáme konkrétní cíle, ale ty budeme mít později tento měsíc. Ochrana spotřebitele, cenová transparentnost, to se hodně zlepšilo prostřednictvím předcho- předchozích nařízení, ale musí, eh, pokrok musí pokračovat i nadále. Spotřebitel bude mít, zaru- mít zaručeny, zaručené informace, eh, také k tomu, aby bylo snadnější srovnávat ceny a měnit um, operátory roamingových služeb. Navrhli jsme ten eh, bezpečnostní eh, strop 50 eur, abychom za, zabránili cenovému eh, šokům z vyučtování. A to by mělo platit i pro volání mimo Evropskou unii a zákazník by měl dostat varování od operátora, že se blíží tomuto limitu. A mělo by se to týkat i lidí s předplacenými kartami, protože i tam může dojít k šoku z vyučtování. <laughs> A ještě jsem chtěla říct, že to bylo dobře zohledněno eh, v tom mm, návrhu EC, ehm, e, e ale eh, mělo by dojít k další konsolidaci těch ustanovení o ochraně spotřebitele včetně požadavků na transparentnost, která by měla platit pro všechny roamingové služby. Děkuji a těším se na vaše připomínky. Děkuji, Rito. Takže teď se vyjádří stínový zpravodajové a nejprve pan Tarabela za uh, socialisty. Děkuji, pane eh, předsedo, a eh, děkuji i za přání určitě to bude veliký, veliká agenda, to už mě teď vzrušuje, ale budeme to muset pořádně přečíst. Tak k tomu roomingu, já bych ještě jednou vám pogratuloval za tuto zprávu. Je tady velký počet eh, pozměňovacích návrhů. Já například eh, myslím, že je důležité, aby eh, se dostávaly informace SMS-kou o cenách za roaming a to tedy v rámci Evropské unie, ale nejenom. V těch případech předplacených eh, karet tak je třeba, aby spotřebitel měl stejné ochrany a stejné informace jako ostatní. Eh, já bych šel ještě dál v té regulaci. Cíle té regulace eh, jsou vytyčené v agendě, digitální agendě pro Evropu od komise. Jedná se o národní vnitrostátní tarify a o tarify do roku 2015. Návrh komise místo, aby vytvářel jednotný trh, tak vytváří dva trhy. Vnitrostátní trh a potom trh roamingový což vlastně poškozuje spotřebitele na úrovni porozumění, jak tento trh funguje a je to vůbec i e, špatné pro celkovou informovanost. Co se týče trhu do roku 2015, myslím, že je třeba navrhnout velmi radikální řešení. Proto navrhuji, abychom e, radikálně snížili Eh, stropy pro eh, maloobchodní ceny, protože tam jsou obrovské marže ještě pro operátory. Tak eh, pokud tu budou atraktivní ceny, tak ty mají, kdy to být atraktivní ceny, tak tyto stropy musí být sníženy a to roku 2016. Mm, ceny roamingu a ceny vnitrostátních poskytování služeb by měly být stejné. Neměly by se tyto vnitrostátní ceny zvyšovat, Eh, nebylo by logické, abychom chtěli snížit roaming a zároveň eh, na vnitrostátní mm, služby by zvyšovaly tarify. Například v Belgii, kde to znám celkem eh, nejlíp, tak tam národní vnitrostátní ceny SMS jsou například vyšší než roaming. Ale myslím si, že my bychom měli být ambicioznější v tom požadování změn tarifů pro roaming. Mohli bychom vytvořit jednotný trh komunikační, jednotný trh, který eh, bude prospívat lépe spotřebiteli. A já jsem také eh, předložil některé pozměňovací návrhy, které se týkají eh, těch nezletilých. Zde jsme hovořili o těch předplacených kartách, to by mohlo také existovat. A dále jsou zde pozměňovací návrhy, které hovoří o srovnatelnosti a transparentnosti tarifů, protože eh, ty tarify v mobilních telefonních síních nejsou vůbec transparentní. A na konci eh, myslím si, že je tady jedno kredo, které funguje v komisi a kteří i ostatní, které i ostatní eh, sledují, ale myslím si, že to není tak úplně výbo- dobré řešení. To jsou ty virtuální operátoři. Já si myslím, že operátoři mají svoji řemeslo a tady by se mělo jednat o snižování tarifů, ale nevidím dobře, aby například e, velké e, obchody se mohly zabývat roamingem nebo nějaký zelenář se tím zabýval. E, měli by najednou řešit telefonní síně. Myslím si, že každý se má držet svého kopita a řešit to, co umí. Komise tady hovoří o virtuálních poskytovatelech těchto služeb, ale to se mi nezdá být dobrým řešením. Jako kdyby jedině tak, když zavedeme virtuální operátory, vyřešíme tento problém roamingových tarifů. Myslím si, že to tak není a doufám, že um, nebude, nebudete masově podléhat přitažlivosti této ideje. Potom o to můžeme ještě dál diskutovat. Thank you very much. Děkuji. Vítám kolegu Langstrema a nejprve ještě Jürgen Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Poplatky za roaming také upozornili eh, evropského spotřebitele, že Evropa se dokáže rozhýbat a to je právě to, o čem teď diskutujeme. To bude také pro spotřebitele velice zajímavé, že zase jednou z Evropy vyjde signál, aby byl roaming levnější. Paní Korola, a my s tím souhlasíme, se vyjádřila k několika důležitým věcem. Ty Máme tady roamingové poplatky jednotlivých e, operátorů. A když e, nemají sami žádné sítě, tak závisí od e, tedy operátorů, kteří je mají. A proto je důležité, abychom ty poplatky nesnížili tolik, aby ten trh, který teď vlastně je ovládán oligopoly, aby jimi byl ovládán i nadále. My musíme dbát na to, aby se na trh dostaly subjekty, které tedy budou moci účtovat cenu, která bude pro ně dostatečně eh, zajímavá, aby na ten trh vstoupili, aby ty oligopoly rozbili. To je docela eh, jednoduché, jinak by to nešlo. Jinak eh, vlastně by určoval ty ceny trh, ale eh, cenové stropy příliš nízko stanovené by zajistily, že se na trh nikdo jiný eh, nevydá a eh, potom, když ty poplatky budou příliš vysoké, tak z toho nebude mít spotřebitel žádnou radost. My komise tady navrhuje regulaci trhu pomocí stanovování cen Za druhé, musíme si rozmyslet, jestli se vydáme nějakou novou cestou, jestli je možné, aby technika nám vytvořila možnost eh, vlastně pomocí národních sítí telefonovat i do zahraničí a eh, uvažuje se i o tom, a Francie ten systém má, že by se vlastně Eh, ta konkurence zajistila eh, paušální sazbou. Ku příkladu, ku příkladu, eh, když by ten národní provozovatel, operátor nabídl nějakou paušální sazbu, kdy by vůbec nebylo nutné, aby vstupovali na tak další, protože ta cena by byla zajímavá. Problém problém jsou eh, vysoké náklady na telefonní poplatky a eh, na telefonní hovory, které jsou třeba krátké. Eh, někdy textové zprávy jsou velmi drahé, i tomu je třeba se věnovat. Bylo by možné eventuálně řešit ten problém pomocí nepříliš vysokých paušálních poplatků a tím eh, způsobem bychom se vyhnuli eh, investovat do nějakých drahých nových technologií. Je třeba o tom přemýšlet. A když jsem uživatel, tak si musím také eh, zamyslet, jestli mám nějakou alternativou, která mi Eh, umožňuje vlastně pomocí místní datové sítě volat do zahraničí. Takže je potřeba eh, promyslet veškeré alternativy. Musíme přemýšlet o tom, jestli k tomu, co komise navrhla, existují nějaké alternativy. Vím, že to není eh, jednoduché, ale jistě to za námahu, za námahu stojí. Uvidíme, jestli ty alternativy eh, budou eh, výhodné, eh, protože ty drahé investice, které bude třeba učinit, ty potom bude muset zaplatit stejně spotřebitel. A, a roamingové poplatky by zůstaly příliš vysoké, nebyly by tak atraktivní. Takže je třeba se zamyslet, jestli existují alternativy k tomu návrhu komise, které by prospěly spotřebiteli, protože především tou debatou přemýšlíme o dalším rozvoji eh, vnitřního trhu, tak aby eh, bylo zahraniční volání pro spotřebitele levnější. O to tady především jde. A komise eh, to zkouší takovými velkorysými cenovými stropy ten trh, jak si učinit atraktivnější pro ty operátory, kteří nemají vlastní technickou infrastrukturu a teď slyším, že ale se tady uvažuje eh, drasticky ty roamingové poplatky eh, snížit pomocí těch eh, cenových stropů, ale tím vlastně se ten trh stane neatraktivní pro ty operátory, kteří nemají žádnou vlastně technologii. A přitom všichni víme, že Jedině hospodářská soutěž je klíčem k tomu, abychom se dopracovali k výhodnějším tarifům. Proto eh, odmítám eh, to, co navrhl tady předřečník. Bylo by dobré se zamyslet nad jinými alternativami a můžeme také do toho návrhu eh, přijmout jiné návrhy a nechat třeba rozhodnout trh, co povede k nejlepšímu výsledku pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji. Jürgena Kreutzmana, Christian Langstrom. Děkuji. Tohle je moje oblíbené téma a je to opravdu velice uh, slibné téma, protože je tady možnost udělat něco opravdu dobrého pro spotřebitele, ale myslím, že to bude dobré i pro celou evropskou ekonomiku. Uh, protože je to zásadní problém pro všechny evropské eh, podniky. Nemůžete používat smartfony a počítače, když jedete do zahraničí. A přece celá Evropská unie je o vybudování jednotného trhu. A když se podíváme na různé ceny eh, za přenos dat, to je velká překážka. A myslím, že my bychom zde mohli regulací tyto překážky odstranit. Já nebývám v, pro regulaci víc než kdokoliv jiný v této místnosti. Já si myslím, že je to opravdu poslední krok, eh, na který eh, bychom měli myslet, ale v tomto případě je to eh, nezbytné. Telekomunikace není jenom průmysl, to je vlastně takový hnací motor celé evropské ekonomiky. Nikdo nemůže existovat bez počítače a telefonu už v dnešní době. Souhlasím s těmi obecnými body, tedy co se týče snížení cen obecně za telefonování, za mm, hlasové přenosy a tak dále. A souhlasím eh, vlastně s těmi obecnými eh, návrhy varovat spotřebitele eh, před tím šokem s vyučtováním, ale především jde o ceny za roaming a především jde o velkou obchodní ceny za roaming. To je ten klíč ke všemu. My jsme eh, během slyšení dnes slyšeli paní Nýblerová, eh, říkala, hovořila o Německu, o německém telekomu, myslím, že to byl, že eh, nabízejí takový domácí no, domácí balíček za 8,80 za gigabyte a já jsem se dnes ráno díval na web a zjistil jsem, že telefonika ve Španělsku nabízí za 12,5 euro 2 gigabajty za E, měsíc, což je malokodní cena už pro spotřebitele. A ta cena ve Švédsku je podobná, ale takhle si umíme představit, o co řádově běží. Takže myslím, že obchodní tedy cenový strop 10 euro za gigabyte, e, by byl rozumný návrh a e, ponechalo by to dost prostoru pro operátory, aby měli zisk a znamenalo by to, že by lidé začali více využívat smartfony a laptopy i v zahraničí bez toho, aby museli se trápit e, tím, že jedou do zahraničí, že překračují hranice. A to je právě to, co potřebujeme pro evropskou ekonomiku, pro evropský trh. To je ta část, která mě právě na tom e, návrhu nejvíc zajímá, takže já navrhuji cenový strop 10 euro Eh, na velkou obchodní cenu a 20 eh, euro za eh, gigabyte za obchodní cenu. Tím umožníme vstup operátorů i z jiných zemí na náš trh a tedy rozproudit tam tu hospodářskou soutěž. Tak, jak říkám, to je moje oblíbené téma. Velice se těším, že to také zdárně dovedeme ku konci. Ano, děkuji. Takže jenom pár připomínek za e, pana Belana, který bohužel se nemohl dostavit. Podporuje všeobecný přístup paní Koroly a to obzvláště důraz na ten bod, který myslím, že sdílí také výbor pro průmysl, že některé z těch strukturálních změn, které se tu navrhují za účelem urychlení konkurence, tak, aby měli spotřebitelé volbu a přístup ke službám, tak některá z těchto nových řešení ještě potřebují trochu lepší rozpracování a myslím, že jestli si vzpomenete na pana Fontena, který nám tady předkládal názor Bereku, myslím, že to byla naše druhá diskuze, tak um, já vlastně vítám má Nebleca na tomto zasedání, který je poradcem Bereku uh, v, ve věci roamingového nařízení, už se podílel na roamingu 1 a 2, takže nechci mu říkat veterán, ale myslím, že má více zkušeností než my všichni dohromady. A myslím si, že ten celkový směr který tu navrhují oba zpravodajové, to jest, že souhlasíme na té strategii, ačkoliv některé technické podrobnosti ještě eh, potřebují dotáhnout. Ale určitě musíme mít nějaký stropový režim po určitou dobu, abychom drželi ten trh trochu pod tlakem, abychom drželi náklady nízko a konkurenci vysoko ty otázky velkoobchodních cen jsou velice důležité, protože, jak jsme slyšeli dnes odpoledne, problém je, že nedostatek konkurence mezi operátory, zvláště těmi, které by chtě, kteří by chtěli zakládat alternativní roamingové služby pro spotřebitele, což mohou dělat jedině tak, že si budou kupovat minuty nebo gigabajty od jiných operátorů, a poskytovat pak pokrytí po celé Evropě, takže eh, stropy, cenové stropy i pro velkou obchodní ceny jsou nesmírně důležité. Na druhou stranu mm, musíme být eh, obezřetní v tom smyslu, že pokud si přejeme permanentní řešení, bude to vyžadovat určité investice do nových technologií. A z toho musí být nějaká návratnost, tudíž aby se k těm investicím eh, došlo. Teď datové služby. Ano, je správné zaměřovat se na eh, také ekonomické přínosy eh, nižší ceny datových služeb. Ale spotřeba dat je daleko citlivější na cenu než hlasové služby. A už nyní došlo eh, k velkému zvýšení použití datových služeb v důsledku určitých nových cenových eh, plánů. A to do té míry, míry, že operátoři teď investují do více kapacit. Takže měli bychom být obezřetní, aby ten eh, strop nebyl příliš nízký, aby z toho nevzniklo tolik poptávky, že pak budeme mít problém s kapacitou sítí protože operátoři to nebudou řešit, pokud nebudou mít dostatečnou návratnost investic. Musíme investovat také do další generace vysokokapacitních sítí, nejenom protože je to ekonomicky důležité, ale také, abychom poskytli tu um, službu všeobecného zájmu širokopásmového bezdrátového připojení zejména služby, které jsou v těch um, odlehlejších oblastech. Takže nesmíme přistupovat k rozhodnutí, aniž bychom vnímali širší kontext. Závěrem konstatuji, že celkově podporujeme směr, jim se ubírá paní Korala. Musíme si dát pozor, aby to bylo realistické, jednoduché nařízení, aby se dalo rychle zavést ne, nemělo by to být technologicky preskriptivní, ale podporovat naopak různá inovativní řešení a e, mělo by z toho jasně vyplývat, že e, bude situace pravidelně přehodnocována. Musíme dát trhu dost času k tomu, aby zafungoval a ne neregulovat předčasně. Noví aktéři, nové subjekty vstupující na trh mohou zrychlit a změnit poptávku velmi rychle, ale musí potřebují určitý čas k tomu, aby se mohli tak říkajíc usadit. Takže musíme ponechat trhu možnost se vyvíjet, pokud nebude dost konkurence, budeme muset zasáhnout znovu. Ale nesmíme se dostat do situace, kdyby tento parlament permanentně musel stanovovat nějaká nařízení na evropské úrovni pro panevropské služby a neustále zasahovat, v podstatě eh, dělat jakýsi micromanagement, protože to není naším posláním. My jsme se do toho dostali v důsledku neschopnosti operátorů a neochoty operátorů jednat. A teď už se z toho stala určit, se stal se toho určitý princip. Ale nechceme také roamingy 5, 6 a tak dále. Takže Tolik stínový zpravodajové a nyní eh, paní Demos. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že já s vámi souhlasím, že v zásadě bychom neměli stanovovat ceny ze strany parlamentu. To je úkol trhu, ale s lítostí říkám, že já teď trhu nevěřím. Eh, trh se nechoval správně, to je ten problém, proto musíme něco udělat. Myslím, že trh už měl dostatek času já jsem se stala poslankyní v roce 2006, když jsme hovořili o prvním nařízení o roamingu. A tehdy jsme říkali totéž, že je potřeba něco udělat, že jim musíme dát čas. A teď mluvíme o roce 2015. Oni skutečně neudělali nic a proto bychom se měli postavit k tomu čelem a s těmi cenami něco udělat. Nesouhlasím s návrhem komise. Eh, je to příliš eh, vysoké a, a i návrh eh, paní Kolarové je příliš vysoký. Souhlasím s Kristianem, že ten, ten návrh, který si navrhl pro velkou obchodní cenu, je dobrý, to bych rozhodně podpořila. Já v zásadě souhlasím s tím, že by měla být zavedena celé Evropě jedna cena, jednotná, vnitrostátní, evropská. Neměl by mezi tím být rozdíl a ještě tak daleko nejsme. Takže na, nastavit tu velkoobchodní cenu dost nízko, já jsem o tom hovořila s několika lobby, dokonce i tedy ze strany průmyslu a ne všichni, ale někteří e, přiznávají, že je možné zavést tedy ten desetieurový velkoobchodní strop, je to možné a i tak by mohli docela slušně vydělávat. My si musíme uvědomit, že když ta cena bude dostatečně nízká, tak spotřebitelé se nebudou bát, volat a ani firmy nebudou zakazovat ehm, zaměstnancům používat ty smartfony a tak dále. Takže to, co ty firmy nevydělají na každém gigabajtu, tak se jim vrátí tím množstvím lidí, kteří ta data budou využívat. Takže si myslím, že opravdu se o to musíme zasadit. Souhlasím s tím, že musíme postupovat rychle, že musíme, eh, doufujeme, během už dánského předsednictví něco dokázat, ale byla bych velice ráda, aby parlament byl tou silnou silou, která řekne, že je potřeba ty ceny snížit a nenechme to na radě, aby eh, ta se eh, postavila za spotřebitele a nižší ceny. Když nesnížíme ten náš návrh, tak přijde rada, která navrhne zavedení nízkých cen. A myslím, že by bylo dobré, aby parlament ukázal, že se umí eh, postavit za eh, firmy i, eh, i občany. A, je, a souhlasím s tím, že je potřeba se zaměřit především na velkoobchodní cenu, i když je potřeba něco udělat i pro to koncového uživatele. Také si myslím, že výbor IMCO by měl být tím rozhodujícím výborem v tomto případě a navrhnout pro spotřebitele nejlepší ceny. Momentálně návrh paní Koroly je ještě vyšší než cena, kterou nabízí eh, nebo navrhuje výbor ITRE. Ne, že bychom se měli přetahovat eh, v parlamentu o ty ceny, ale určitě jsou možnosti na stanovení dost nízké velkoobchodní ceny bez toho, abychom uškodili operátorům a firmám a, bez, a s tím, že také pomůžeme spotřebiteli. Ještě někdo další? Paní tu, Děkuji. Já bych také samozřejmě dala přednost, eh, aby eh, podniky, aby operátoři snížili ceny a přitom měli zisk, protože eh, my, protože bychom si vlastně nevypínali eh, telefony na datový roaming. Teď oni, by se jim to vrátilo v té kvantitě. Možná, že to neberou ani v úvahu, ale myslím, že každý, eh, kdo cestuje, si většinou eh, v zahraničí vypne datový roaming a to vede k velice negativním dopadům pro celý vnitřní trh, protože nemůžeme využívat řadu služeb, které, jsou, které se nabízejí porovnávání eh, cen, kontrola eh, letenek, eh, nakupování letenek, bezpečnost. Já si třeba vzpomínám na ten den, kdy se tady v parlamentu vypnula elektřina, něco se stalo, museli jsme Eh, jít ven a když jsme byli venku, tak vyšla paní Raty a řekla, že se máme podívat na internet a zjistit, kdy bude možné eh, zase se vrátit eh, do parlamentu. My jsme jí řekli, že máme počítače ve 14. patře a ona nám řekne, řekla, teď máte všichni smartfony, jenže my ty smartfony máme vypnuté kvůli těm drahým datovým přenosům. Takže s tím je potřeba něco udělat. A protože mezi těmi operátory není žádná hospodářská soutěž a oni nejsou ochotni ceny snížit, tak je musíme přinutit. A už to slyšíme celá léta, že operátoři zbankrotují, když jim nastavíme příliš nízké cenové stropy, ale už jsme to udělali a nikdo nezbankrotoval. Dokonce jsem slyšela, že se jim daří velmi dobře. Zajímavé je, že také slyšíme často od e, těchto operátorů, že mají různé ceny v různých zemích a to závisí čistě na vlastně bohatství těch občanů, kolik si mohou dovolit zaplatit. Ale i v těch nejchudších zemích, kde jsou ty ceny nejnižší, operátoři stále slušně vydělávají. Takže máme velký prostor pro, mané, pro manévrování a ty ceny je možné značně snížit. A i přes to, že toto jde proti mé představě o fungování trhu, je třeba učinit určité drastické kroky, abychom se dočkali snížení cen, protože to bude dobré i pro ty podniky, pro ty operátory, protože budeme na ten internet chodit víc, což bude dobré pro spotřebitele i pro vnitřní trh, protože budeme moci využívat nabízené služby, které teď nevyužíváme, bude to dobré pro bezpečnost a konec. Uh, eh, professor Campos. Uh, obrigado, Malcolm. Uh, eu acho que... Děkuji, Musíme vycházet z jedné skutečnosti. Mnozí z nás tu byli před několika měsíci na slyšení ITRE, kdy jsme slyšeli a byli jsme z toho zrozeni, že stávající roamingové ceny jsou několikrát vyšší než náklady. Pětkrát až desetkrát vyšší než náklady. To je skutečně skandální. Mnozí z nás opravdu tím byli pobouřeni. Proč, proč se to děje? Proč po prvním kolečku těch stropů se to děje znova. A komise odpověděla standardním argumentem. Vysoké ceny jsou důležité k tomu, abychom pobízeli nově, nové, nově vstupující subjekty na trh. Ale to přece z ekonomického hlediska nedává smysl. Tady v podstatě máme monopol či oligopol a na trh se nikdo nedostane s těmito pohodlnými stropy. Nikdo není ochoten tyto stropy snížit. Ale pak přišli s druhým argumentem. Máme konkurenci. Protože když překročíme hranici, tak každý dostane informaci formou SMSky. Ale kolik eh, dnešních spotřebitelů na to reaguje natolik, aby si změnilo operátora po překročení hranice jenom proto, že dostane eh, nějakou upozorňující sms -ku. Když vystupují z letadla. Nebo když eh, hledají své zavazadlo, nebo když hledají eh, taxíka, který je odveze do města. Toto jsou argumenty, které opravdu neobstojí. Takže já naprosto souhlasím s paní Korolou a jejími myšlenkami informování, to všechno je správné, ale zároveň eh, se mi zdá, že návrh pana Tarabely, že bychom měli mít nějaký mechanismus, který ty ceny bude snižovat. Také důležité, ale aby to bylo do roku 2015. Já si myslím, že kdyby se nám podařilo snížit ty ceny, že bychom našim voličům opravdu odváděli dobrou službu. Část těch informací, které jsme dostali o vnitřním trhu, byl právě roaming, to bylo v té první fázi snižování těch stropů a možná je na čase, abychom přistoupili k druhý, druhému revolučnímu kroku. Dobrá, já vám všem velmi děkuji za vaše příspěvky. Já vyzvu panu Taravelu z, komis, z komise a s tím, že máme pouze sedm min, minut předtím, než budeme mít ten koktejl, takže prosím o stručnost a paní, pak dám ještě slovo paní Korola aby mohla zareagovat. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Roaming také patří k mým oblíbeným tématům. Nejenom kvůli tomu, že mi nic jiného nezbývá, ale ze stejných důvodů, o kterých mluvil pan Engstrom. Roaming je důležitý pro vnitřní trh. Já se vyjádřím k několika věcem, které zde zazněly. Paní Korola ve své prezentaci řekla něco velice důležitého. To, že návrh komise obsahuje balíček opatření, strukturálních opatření, které mají zavést hospodářskou soutěž na trh a zároveň představit takovou bezpečnostní síť pro spotřebitele. Eh, a tyto dva aspekty nemůžeme oddělovat. Chceme-li zavést eh, hospodářskou soutěž na trh s roamingem, což si myslím, že je cílem nás všech. Další věc, ta se týká datového roamingu. Je to přesně tak, jak říká pan Engström. Datový roaming je to nejdůležitější. Lidé využívají stále více datových služeb u sebe doma, ale rádi by to využívali i když jsou v zahraničí. A je pravdou, že nařízení by se nemělo pouštět do eh, podrobného předepisování různých technických řešení, ale my víme, a i dnes to tady zaznělo, a víme to i od Bereka z jeho analýzy, že existují různá řešení a v nařízení bychom měli nastavit kritéria, podmínky pro vhodná technická řešení tak, abychom nevylučovali nová inovativní řešení. Zvláště ta řešení, která by se týkala nebo která by snížila ty vysoké eh, ceny za datový roaming, tak abychom ten trh s datovým roamingem rozšířili. My bychom mohli stanovit ceny za datový roaming velice nízko a tím bychom eh, zpřístupnili eh, ten datový roaming všem, ale to není trvale udržitelné řešení, protože vzhledem k tomu, že existuje technické řešení už třeba Eh, o tom hovořil pan eh, Kreutzmann, využívat na datové služby místní sítě, měli bychom definovat podmínky pro technická řešení tak, abychom je neomezovali, spíše naopak podporovali. Ale musíme přitom brát v úvahu i nákladovou eh, efektivnost různých technických řešení. To je také důležité. Cenové stropy. a já už jsem to řekl několikrát na tomto výboru i jindy. Mají-li strukturální opatření fungovat, chceme-li mít vnitřní trh, musíme poskytnout dostatek pobídek novým subjektům, které by vstoupily na trh. Nejde jenom o resellery, jde o to vytvořit eh, dostatečnou hospodářskou soutěž i pro ty stávající operátory. Já jsem eh, tady zaslechl několikrát slovo oligopol nebo monopol. Když se chceme zbavit tohoto tržního chování, musíme přijít s pobítkami. My potřebujeme zavést hospodářskou soutěž na ten trh a to lze vhodnými strukturálními opatřeními. Já se teď nebudu vyjadřovat eh, k té cenové úrovni těch stropů. Zazněla tady řada poznámek, že zvláště se musíme věnovat těm cenovým stropům velkoobchodním, tak abychom umožnili novým hráčům vstup na trh. Jak vypadá ta správná cenová hladina? K tomu nemohu říci víc, než co jsme zapracovali do našeho návrhu, který eh, vychází eh, z cenových odhadů Perexe ale skutečně velkoobchodní ceny jsou tím klíčem. Budeme-li chtít usnadnit nový vstup na trh. Děkuji. Děkuji. Jim Neblit, dvě minuty, minutu. Dobře, děkuji. Do dvou minut. K té hospodářské soutěži. A když se zaměřujeme na hospodářskou soutěž, jak to tady eh, zaznělo i na výboru ITRE, i na radě. Většinou se zaměřujeme na návrh komise zavádět strukturální opatření, eh, takzvanou možnost rozpojení, kde by si spotřebitel mohl eh, vybrat eh, poskytovatele roamingových služeb jiného než normálních služeb. A má to ještě jeden rozměr, kterému se nedostává dost pozornosti, a to je soutěž, co se týče balíčků domácích a roamingových služeb cílem tohoto nařízení vlastně je přiblížit maloobchodní roamingové ceny maximálně k těm cenám za domácí volání. A abychom eh, získali tu hospodářskou soutěž z balíčků, myslím, že tomu by také většina Eh, spotřebitelů dala přednost. Myslím, že je lepší mít jednoho poskytovatele, než je muset kombinovat z několika poskytovatelů. Klíčem eh, bude přiblížit ty velkoobchodní ceny, eh, zastropovat je tak, aby se přiblížili těm cenám za domácí volání. Není žádný dobrý důvod, proč by se to nemělo udělat okamžitě. Ty náklady Eh, obchodní jsou skutečně eh, větší, ale z dlouhodobého hlediska to tak nemusí být. Návrh pana Engstrema, když se podívám na ty datové přenosy, zastropovat velkoobchodní ceny za roaming 10 euro za gigabyte, kdyby velkoobchodní ceny se snížily na tuto úroveň, tak by to usnadnilo soutěž mezi stávajícími poskytovateli na poskytování nebo nabízení balíčků, tedy domácích a roamingových služeb za skoro stejnou cenu. A návrh pana Extréma by také vedl k tomu, že by ale na trh nevstupovali noví hráči, kdybychom zastropovali ty ceny na 20 euro za gigabyte, tak prostě eh, noví hráči by tam nenacházeli pro sebe naději vydělat. Takže závisí na tom, které hospodářské soutěži dáte přednost. Jestli eh, dáte přednost tomu, aby si konkurovali eh, už domácí operátoři balíčky, anebo jestli chcete takovou hospodářskou soutěž, kdy si spotřebitel bude vybírat mezi poskytovateli domácími a eh, na domácí služby a zahraniční eh, služby roaming. Možná, že by bylo dobré nechat to rozhodnutí na spotřebiteli. Děkuji vám za tento příspěvek. Ano, skutečně jde o to si uvědomit, že je to o, o možnosti volby. A nyní paní Korola. Chcete říct něco na závěr? Děkuji. Zdá se mi, že tady máme opravdu opravdový politický vánoční dárek. Jsme tak nadšení touto diskuzí. Je tu evidentní problém, který se musí napravit. A to, co děláme, může mít pro zákazníka skutečně velký význam. Já teď přejdu do své mateřtiny. vai jossain vaiheessa me emme enää tarvitse tällaista säätelyä, että me olisimme luoneet sellaiset rakenteet, että... Vytvořili bychom eh, strukturu, která eh, by umožňovala eh, cenám, aby byly stejné na vnitrostátní úrovni. Návrh pana Tarabely je dobrý, je dobré ho podpořit, je to celkem snadné. A co se týče pana Kolicmana, děkuji Eh, pochopil jste a logiku mé zprávy. Je to pro dobro spotřebitelů a je třeba, aby byla konkurence pro dobro spotřebitelů a je třeba, abychom zničili tyto oligopoly. A proto musíme najít rovnováhu a najít tuto rovnováhu, to je pro nás celá zásadní. A mnoho kolegů během této diskuze se odkázalo na práce v jiných parlamentních výborech, a v jiných pracovních skupinách. A tady jsem měla nabídky na národní úrovni, ale je třeba, aby ty i vnitrostátní tarify odrážely reálné náklady. Tyto úrovně by měly být srovnatelné na mezinárodní úrovni. Čili ta úroveň by měla být podobná takové ty eh, super promoce vlastně neodrážejí eh, pravdu, neodrážejí reálné náklady na poskytování těch služeb. A eh, příjmy příjmy z roamingu jsou pro operátory enormní. A to v těchto nabídkách, v těchto promočních nabídkách vůbec se nezazní. Připomínám tady ty nabídky těch mnoha megabajtů. Jenom málo užitel, uživatelů smartphonu potřebuje e, takový objem. E, čili tyto sliby u k něčemu nejsou. 1 GB to je 1000 e, bajtů, megabajtů a když iPhone používá 300 mega za měsíc, v, původní, v té zemi původu, tak potom mluvíme o obrovských e, objemech. E, je tedy zcela pochopitelné, že na to publicita funguje, ale není to přesně to, co vlastně potřebujeme. Takže vám děkuji, byla to velice produktivní diskuze, děkuji vám za tuto práci a pěkné Vánoce, děkuji. Uh, now then, uh, just... Nyní jenom abychom si potvrdili eh, časový harmonogram. A ještě jedno oznámení, než se rozejdeme. Takže pozměňovací návrhy zítra v poledne, pak se jimi budeme eh, zabývat 6. Eh, února, ale bude hlasování ten týden 22. o tom bude hlasovat výbor pro průmysl. Jestli to změní, tak budeme mít víc času, ale musíme to urychlit. Kolegové vám zašlou mnoho pozměňovacích návrhů, potřebujeme na to dost času, takže to probereme samostatně. A na plenárce by to mělo být e, v polovině dubna. Děkuji vám všem. A závěrem jsem chtěl jenom e, do zápisu poznamenat za Edvarda Kožušníka, který se musel vrátit do České republiky, protože se musí účastnit e, vzpomínky na Václava Havla, který bohužel zesnul tak jsme vám rozdali um, harmonogram s ro, celým procesem pro ohledně rozpočtu. Vidíte, co tady říká pan Kožušník. E, v zásadě jsme něco získali, něco ztratili. Je to spíš trochu negativní, ale já myslím, že je to přijatelné řešení. Přesto jsou to některé otázky, Ehm, alokací mezi jednotlivými okruhy, zvláště pokud je o Single Market Forum, ale celkově pan Kožušník obstál velmi dobře a já mu chci za to poděkovat. Paní Šaldemoze je tady, nevím, jestli k tomu chtěla ještě něco doplnit, ne, dobře. Takže v tom případě bych vám chtěl všem vřele poděkovat za to, že jste se zúčastnili tohoto jednání. Chci poděkovat našim tlumočníkům, že byli schovývaví a dali nám trochu víc času. nyní Mohu také poděkovat Joe Danovi. Doufám, že to dáte i do zápisu za všechno, co udělal eh, v tomto výboru od vzniku, od jeho vzniku. Já jsem je jedním ze třech předsedů, kteří tomuto výboru předsedali a myslím, že eh, ve vánočním čase Ali McCarthy a Filip, že Filip Whitehead bohužel zemřel právě o Vánocích před pěti lety nebo 2005. Velmi nám od té doby chybí, takže bychom na něj mohli zavzpomínat dnes večer. Nicméně zorganizovali jsme um, takový sváteční koktejl, um, abychom vzdali hold Johnu Danovi a um, také obecně, abychom oslavili tento rok, pokud se k nám chtějí připojit i tlumočníci, tak samozřejmě mohou. Já vám chci popřát eh, šťastné eh, svátky a také příjemné čtení materiálu pana Tarabele, těch 400 stránek, já to budu muset projít taky. Děkuji vám všem a těším se na opětné shledání v lednu.